Dámy a pánové, vážení kolegové, dobrý den. Vítám vás na tomto slyšení, které má mimořádný charakter. A chtěl bych vás zde srdečně přivítat. Chtěl bych zde přivítat členy čtyř parlamentních výborů zahraniční věcí, rozvoje, občanských svobod a rozpočtu. To jsou čtyři parlamentní výbory, které spolupracují na tomto slyšení, protože se týká migračních, migrační krize a e, rozpočtových dopadů. Pan Moraes e, předseda výboru LIPE, bude předsedat první části, paní Valenciano, zpravodajka výboru AFED a předsedkyně podvýboru eh, DROA eh, a předseda výboru DV budou hm, předsedat další části a eh, byli pozváni také kolegové z výboru pro kontrolu rozpočtu. Vítáme zde pana George Soroše, který je zakladatelem Open Society a významným způsobem eh, přispívá k eh, finančnímu řešení emigrační eh, krize v Evropě a předsedy parlamentu Šulcovi 3. února předložil také důležité sdělení a dnešní eh, slyšení je pokračováním předchozí akce. My vám děkujeme, že se nás postil svou přítomností, pane Soroši, a eh, že se s námi podělíte o svou analýzu situace a o eh, to, co navrhujete. Migrační krize bylo třetím bodem roku 2015 a současně se také jedná o řešení konfliktu v Sýrii, o mnohé tragédie v Egejském moři, Středozemním moři, eh, které se staly eh, morským hřbitovem. Eh, došlo k různým stanoviskům mezi členskými státy, které se rozhodly znovu postavit vnitřní hranice v rámci šengenského prostoru. A zabývali jsme se tedy zprávou hranic Evropská unie přijala celou řadu iniciativ, eh, nepochybně eh, byly chválihodné, nicméně nebylo k ní dostatek prostředků a bylo zapotřebí se věnovat dále. Je zapotřebí řešit příjem uprchlíků, posilovat zprávu a ochranu hranic, zlepšovat životní podmínky uprchlíků v třetích státech a lépe spolupracovat se státy původu a s transitními zeměmi. Toto všechno společně vytváří evropskou agendu o migraci a má to nepochybně i rozpočtový dopad. Eh, my jsme k tomuto měli z roku 2014 do roku 2020 omezené finanční eh, zdroje. Eh, Eh, protože se ještě snížily prostředky proti roku 2013 eh, do eh, této oblasti. A proto je zapotřebí nově nasměrovat finanční prostředky. Bylo zapotřebí posílit například o miliardu na rok 2016 rozpočet pro relokalizaci uprchlíků prostřednictvím nástroje flexibility. Evropský parlament eh, toto široce vyjednával eh, v rámci ehm, finančního rámce. Je zapotřebí pomáhat uprchlíkům, potřeba to nástroj zaměřený na urgentní pomoc v rámci EU. A to je eh, mnoho milionů v rámci několika let. Více než 700 milionů nyní zhruba 3 miliardy eh, pro Afriku 3 miliardy pro eh, eh, Turecko v rámci dvou let a to jsou eh, jednotlivé položky. Poslední vývoj nám ukazuje, že výdaje na vnější politiku stále více souvisí s různými politikami a vztahy se třetími zeměmi, jako je Evropská unie s Tureckem, například to je, nebo kompakt s Jordánskem a Libanonem a nové mm, dohody ohledně migrace s tím také souvisejí. Takže potřebujeme investiční eh, plán pro eh, vnější eh, výdaje od té Evropské komise a potřebujeme tímto způsobem také nastavit Evropský fond pro strategické investice. Dnes budeme diskutovat se zodpovědnými kompetentními komisaři a Chtěli jsme s nimi diskutovat, ale nemohli se bohužel zúčastnit. Chceme eh, diskutovat o finančním dopadu uprchlické krize a musíme především diskutovat o tom, jakými způsoby budeme tomuto čelit do budoucnosti. Pan Soros eh, zveřejnil se vlastní úvahy, eh, finalizoval nový písemný příspěvek, který byl zaslán poslancům dnes ráno a který naleznete ve svých složkách na stole. Děkuji vám ještě jednou, pane Soroše, za vaši přítomnost a předávám vám slovo. When I was invited to... Když jsem byl pozván, abych se zúčastnil tohoto společného slyšení, tak eh, největším problémem, kterému Evropa čelila, byla uprchlická krize. Nicméně od té doby sehrála také klíčovou roli procesu, který ve svých důsledcích vedl k ještě větší katastrofě, což je Brexit. Hlasování v britském referendu pro odchod Británie z Evropské unie byl pro mě velkým šokem a předpokládám i pro většinu lidí v této místnosti. Minulý týden v pátek se rozpad Evropské unie zdál víceméně nevyhnutelný. Nicméně jak to eh, ten původní dojem eh, se postupně eh, vytratil, tak se stalo něco nečekaného a ta tragédie už nevypadá jako nevyhnutelně daná. V průběhu toho uplynulého týdne postupně začala nastupovat jakási pozdní lítost voličů, jak to, co bylo předtím hypotetické, se začalo stávat skutečností. Klesla hodnota Libry, Řecko, eh, pardon, Skotsko hrozilo eh, se odtrhnout od Británie a eh, mnozí lidé, kteří předtím podporovali kampaň za odchod Británie, si začali uvědomovat, že ta budoucnost, která čeká, je velmi neradostná. Dokonce i zastánci odchodu Británie začínají postupně ustupovat od svých argumentů, které říkali během kampaně za referendum. A velmi spontánně se začaly vyjadřovat také lidé prostřednictvím petice, už jich jsou více než 4 miliony, aby se konalo druhé referendum. Takže je možné, že než parlament začne o této petici debatovat, tak je možné si představit, že tu petici podepíše více lidí, než vlastně hlasovalo pro odchod Británie v referendu. Stejně jako Brexit bylo velmi nepříjemné překvapení, tak ta spontánní reakce občanů na to je velmi pozitivní. Voliči na obou stranách, a zejména ti, kteří vlastně vůbec nehlasovali, což byli většinou mladí lidé, kterým je méně než 35 let, tím byli velmi mobilizovaní. To je eh, takové to eh, hnutí na místní eh, úrovni v občanské společnosti, která, které Evropská unie nikdy schop, nebyla schopná mobilizovat. Referendum mnoha lidem v Británii ukázalo, o co by mohli přijít při odchodu z Evropské unie. Pokud se tato nálada rozšíří i do zbytku Evropy, tak to, co vypadalo jako nevyhnutelná dezintegrace Evropské unie, by místo toho mohla vést k pozitivnímu hnutí za silnější a lepší Evropskou unii. Proces by mohl začít právě v Británii. Hlasování v referendu nelze zvrátit, nicméně ta kampaň za sběr podpisů na tu zmíněnou petici by mohla úplně změnit eh, politickou situaci tím, že by odhalila, že tady vlastně existuje velké nadšení pro členství v Evropské unii. A tento přístup by se potom mohl opakovat i ve zbytku Evropské unie. Tím by mohlo vzniknout celoevropské hnutí, které by ji radikálně proměnilo. A já jsem přesvědčen, že s tím, jak se bude situace ohledně Brexitu vyvíjet v příštích měsících, tak čím dál tím více lidí se bude k tomuto hnutí připojovat. Co by Evropská unie nicméně dělat neměla, je trestat britské voliče a přitom ignorovat jejich legitimní požadavky a starosti o to, jakým způsobem funguje Evropská unie. Evropští lídři by si měli uvědomit, své vlastní chyby a uznat demokratický deficit, který v tom současném institucionálním uspořádání v Evropské unii existuje. Spíše než aby se dívali na Brexit jako na vyjednávání o rozvodu, by toho měli využít jako příležitosti k tomu, aby zásadně koncipovali Evropskou unii tak aby Spojené království a další, kteří by potenciálně mohli chtít odejít, tam místo toho chtěli zůstat. Otázkou eh, je, jestli eh, nespokojení voliči ve Francii, v Německu, ve Švédsku, v Itálii, v Polsku nebo kdekoliv jinde budou považovat Evropskou unii za něco, co jim eh, zlepšuje život. Pokud ta odpověď je ano, tak Evropská unie bude silnější. Pokud ta odpověď bude ne, tak se Evropská unie nakonec rozpadne. Bohužel, Brexit neměl jenom potenciál, jak změnit Evropskou unii, ale také vedl ke zhoršení dvou e, zásadních nebezpečí. Jednak eh, to vedlo k krizi na finančních trzích, která je svými důsledky porovnatelná s krizí z roku 2007 až 2008. To probíhá eh, postupně a pomalu, ale Brexit eh, tuto krizi urychlí. A povede to k posílení deflačních tendencí, které již převládaly předtím. Eurozóna se vyznačovala v poslední době pomalým hospodářským oživením, protože tady byly zavedeny restriktivní fiskální politiky. A teď se bude muset vyrovnat se zpomalením hospodářskému růstu. Ortodoxní němečtí politici brání jediné efektivní reakci na tuto situaci, sice vytvoření rozpočtu eurozóny, který by mohl čelit Eh, proticyklickým eh, hospodářským politikám. A v mezidobí se bankovní systém na kontinentu v Evropské unie neoživil dostatečně od té předchozí krize. Teď eh, projde zátěžovým, zátěžovou zkouškou. Všichni vědí, všichni víme tedy, co je potřeba udělat. Bohužel politické a ideologické rozpory v rámci eurozóny bránily tomu, aby se fond ESM použil jako eh, záchranný fond pro banky, ale také pro státy nebo pro státní rozpočty. A za druhé, Evropská unie se bude muset vyrovnat s narůstajícími vojenskými hrozbami. Naši vnější nepřátelé byli posíleni, začali vytvářet nová do dosud nepředstavitelná nebezpečí v různých částech tohoto regionu a to také povede k dalšímu zhoršení uprchlické krize. V tomto kontextu bych chtěl navrhnout, abychom diskutovali o uprchlické krizi se zvláštním důrazem na ty finanční potřeby, eh, které to nutně vyvolá. Nechci se zabývat lidskými právy a otázkami spojenými s rozvojem eh, v tomto projevu, ale Hovořím o nich ve svých eh, písemných poznámkách, které jsem předložil těm různým výborům, které se účastní tohoto slyšení. Evropská reakce na uprchlickou krizi se vyznačovala mnohými chybami, a to ještě předtím, než eh, to události v poslední době vyostřily. Kancelářka Merklová ukázala velké morální vedení, když otevřela Eh, hranice Německa uprchlíků. Na neštěstí její iniciativa nebyla dobře promyšlená, eh, protože úplně ignorovala ten faktor přitažlivosti pro uprchlíky, takže jejich náhlý příliv naprosto eh, <clears throat> pře, překonal kapacity místních úřadů a veřejné mínění se otočilo v její neprospěch. A tom okamžiku potom uzavřela tu neslavnou dohodu s Erdoganem. A já bych se teď chtěl věnovat nedostatkům této dohody podrobněji. Zaprvé to nebyla skutečně evropská dohoda, byla to dohoda, kterou vnutila Evropě kancelářka Merklova. Druhý problém je, že tato dohoda je výrazně eh, ne, ne, eh, nebo podfinancovaná. A za třetí, není dobrovolná. Vytvářejí se tady nucené kvóty pro mnohé členské státy, které jsou proti tomu a požaduje se tady po uprchlících, aby eh, přesídlili do zemí, kde nejsou vítáni. A ostatní, kteří se dostali do Evropy nelegálním způsobem, jsou navraceni do Turecka. A v neposlední řadě také eh, se tímto vytvořilo eh, Eh, vytvořil jakýsi záchytný tábor eh, na celém území Řecka a Řecko na to není dostatečně vybaveno. Od té doby se situace pouze zhoršovala. Členské státy čím dál tím více nejsou ochotny spolupracovat eh, vzájemně a politiky, které provádějí, si čím dál tím více odporují. Migrační toky do Řecka sice poněkud oslabily, ale ve středním středomoří místo toho zase posílili. A za těchto okolností eh, je eh, potřeba říci, že komplexní a nějaká konzistentní evropská asilová politika prostě možná není. Důvěra, která je potřebná pro takovou spolupráci, tady chybí a proto bude potřeba tento systém velmi eh, náročným a dlouhým procesem obnovit. Tento proces by měl také začít tím, že začne řešit ten absolutní nedostatek finančních zdrojů. Bez dostatečných prostředků totiž Evropská unie nemůže naplnit očekávání evropských občanů. A právě proto, že není schopna eh, plnit ty funkce, pro které byla vymyšlena, přichází tím Evropská unie o svou legitimitu. Uprchlická krize tento problém ilustruje velmi názorně. Minimálně 30 miliard ročně bude potřeba jak v rámci Evropské unie na budování efektivních agentur na ochranu hranic a na vyřizování žádostí o azyl, na zajištění důstojných podmínek přijetí uprchlíků, spravedlivé, spravedlivých postupů pro vyřizování žádostí o azyl a pro integraci uprchlíků ale také tyto prostředky budou potřeba pro aktivity eh, mimo hranice Evropské unie na podporu těch států, které přijímají uprchlíky mimo Evropskou unii a na to, aby se vytvářely pracovní příležitosti v Africe a na Blízkém východě. Politické a ekonomické náklady eh, nečinnosti by ale byly mnohem větší. Brexit je tím nejzřejmějším příkladem těchto důsledků. Nicméně vedlo to také k nefunkčnosti šengenského systému a i ten sebou přenáší ekonomické náklady. Vzhledem k tomu, že jde o samotné přežití, by Evropská unie měla využít všechny dostupné zdroje, které má na řešení této krize. Nicméně téměř vůbec nevyužila eh, svoje, svůj kreditní rating, což je podle mě velmi nezodpovědné. Současný přístup eh, přerozděluje minimální zdroje z evropského rozpočtu a potom požaduje po členských státech, aby přispívali na různé specifické eh, fondy, jako je eh, Fond pro Turecko, Syřenský fond pro Sýrii, což mohou být pouze dočasná řešení, protože tento způsob financování není ani udržitelný, ani dostatečně velký. má Evropská unie získat eh, ty potřebné prostředky v krátkodobém výhledu, měla by využít eh, toho, čemu já říkám eh, v angličtině search funding, což by zahrnovalo půjčení nebo využití pákového efektu pro půjčky s oporou v malém Eh, rozpočtu Evropské unie, spíše než aby se každý rok eh, složitě dávaly dohromady nedostatečné prostředky. Myslím si, že tady existují velmi silné argumenty pro to, aby se využila, využil rozpočet Evropské unie. Využití eh, nejvyššího ratingu, který Evropská unie má, by mělo také tu dotečnou výhodu v tom, že by tím byla stimulovaná ekonomika v Evropě. Globální zájem investorů Evropskou unii je na historicky nízké úrovni a proto je evidentní, že za takto výhodných úrokových sazeb by bylo velmi výhodné eh, si půjčit eh, tyto prostředky. Výdaje v takto vysoké výši by na začátku eh, velmi výrazně usnadnily řešení migrace a umožnily by Evropské unii efektivně reagovat na nejvážnější následky této krize. Mezi ty nebezpečné následky patří eh, právě proti imigrační nálady, které potom vedly k Brexitu. Stejně tak je to podpora extremistických politických stran, ale také nespokojenost těch, kteří teď eh, nalezli útočiště v Evropě a cítí se čím dál tím více marginalizovaní. Tyto úvodní eh, velké investice by také mohly vytvořit eh, eh, dynamiku, která by změnila tu ekonomickou, politickou a sociální situaci a zvrátit ty xenofobní nálady s směrem k spíše více konstruktivním výsledkům, které by byly příznivější vůči uprchlíkům a jejich hostitelským zemím. na financování tohoto úsilí v dlouhodobém výhledu budou muset být vypsány nové daně, a to dříve nebo později. V krátkodobém výhledu by nevyužité prostředky v již existujících eh, finančních nástrojích měly by rovněž využity. Samozřejmě upsání nového dluhu Mm, na základě toho současného rozpočtu by potom mělo vést k hlubším otázkám ve světle omezených prostředků, které v evropském rozpočtu jsou. Ta situace se postupně zhoršovala vzhledem k tomu, že ty skutečné vlastní zdroje Evropské unie, což jsou cla, se postupně, eh, postupně snížily. A proto je teď na čase drasticky přetvořit to, jakým způsobem Evropská unie vytváří vlastní zdroje. Snížení vlastních zdrojů Evropské unie v roce 2014 na 1,23 HDP byla tragická chyba. Evropská unie nemůže dlouhodobě přežívat s rozpočtem v této velikosti. A proto jsem eh, velmi pozitivně vnímal návrh eh, německého ministra financí Schäubleho, který navrhl, aby byla zavedena celoevropská daň z pohoných hmot. Evropský parlament by tuto iniciativu měl velmi seriózně zvážit. Stabilní zdroj příjmů by zvýšil eh, částky, které by si Evropská unie mohla půjčit a umožnilo by to jí financovat nové iniciativy. Uvědomuji si, že to je obtížný úkol, protože princip jednohlasnosti eh, tady vytváří velmi vážnou překážku Nicméně Evropská eh, agentura by mohla jednat jako koalice těch, eh, kteří jsou k tomu ochotní. Například eh, Fond pro řešení bank by mohl také uvalit daně na banky a na základě tohoto příjmu si půjčit další prostředky. Eurozóna také potřebuje svůj vlastní rozpočet. ESM by mohl být považován za embryo takového rozpočtu. Nicméně eh, ten mohou vetovat eh, parlamenty členských států. A proto bychom eh, měli vyzvat členské státy, aby ESM se dostal pod kontrolu Evropské komise a Evropského parlamentu. Tím by se také mohl tento rozpočet používat i na jiné účely, jako je například vytvoření evropského systému na podporu eh, boje proti nezaměstnanosti. A na závěr bych se chtěl zmínit o dvou výdajích eh, z minulosti, no, které přetrvávají z minulosti a které Eh, paralizují ten evropský rozpočet. Jednak je to kohezní politika, na kterou jde 32% výdajů, a potom je to zemědělství, na které jde 38%. Ty musí být v tom příštím rozpočtovém cyklu výrazně zredukovány. Abych zhrnul eh, eh, své poznámky, uprchlická krize představuje existenciální riziko pro Evropu. Jak už jsem říkal, je velmi nezodpovědné dovolit Evropské unie se rozpadnout bez toho, aby se využili všechny dostupné zdroje. V minulosti vlády vydávaly dluhopisy, aby mohly reagovat na krize, které, nebo náhavé situace, které e, nastaly. Kdyby se měl eh, využít nejvyšší rating Evropské unie jindy než v okamžiku, kdy je samotná Evropská unie ve smrtelném nebezpečí? Děkuji vám za pozornost. Soros. Děkuji vám, pane Soroši. Děkuji vám za tuto analýzu i za tyto návrhy, které mohou zbouzet eh, reakce. Jedná se o masivní akci 30 miliard. Jakým způsobem eh, mobilizovat peníze půjčkami? Um, úroky jsou nízké, někdy negativní. Proč například nepřemýšlet o zvláštním zdanění, například paliv? Také e, jste hovořil o parlamentní kontrole e, Evropského mechanismu finanční stability, e, který byl v našem tvém úhlu zatím. A tato slova nepochybně budou eh, probouzet živou eh, diskuzi. Toto slyšení, tato eh, sekvence je zaměřena na mm, určitě k tomu, abychom skončili 9.50. Tam zbývá nám tedy pár minut, proto bych chtěl navrhnout, aby zástupci politických skupin ehm, si vzali slovo, pokud tak přeji, a pan Olbik má slovo. <coughs> From... Já jsem z Polska, takže to není náhodou, že um, máme takový specifický způsob myšlení. Um, myslím, že sdílíme vaše názory týkající se rozpočtu. A váš předpoklad, že eh, s tím doufejme 1,2 to bude méně. Bez toho tedy v tom, s tímto modelem rozpočtovým Evropská unie nepřežije. Nemáme peníze na migraci. To je jasné. My se snažíme mimochodem ve střednědobé revizi, co jste zmínil ve svém příspěvku, že je zajímavé, že chcete navrhnout, eh, že eh, nechcete měnit výdaje, ale příjmy. My eh, v tom střednodobé revizi o tom nemluvíme, to až po roce 2020, ale je to naléhavé. Celkový dojem je, že toto je takový bod zvratu, možná poslední šance rozhodnout a rozhodnout o tom, co opravdu chceme od Evropské unie. My, národy, státy, politici. Možná Brexit je dobrá šance, dobrá příležitost rozhodnout. Skutečnou výzvou je, co chceme od Evropské unie. Všichni chtějí, aby Evropská unie reagovala, aby byla zodpovědná, ne aby dávala peníze. Současně ale například mm, moje země Polsko chce, aby byly eh, tedy kohezní politika, to jsou makroekonomické transfery, to není charita. Co se týče kohezní politiky a zemědělství, já si myslím, že není možné zachovat stejné procento. Co se týče množství peněz a makroekonomických transferů těmto zemím, tak obecný přístup bude, že to, budeme, že to nebudeme moci redukovat. Ne co do procenta, ale co množství investovaných peněz. Navrhujete, a to je moje první otázka, když dáme, přidáme peníze na migraci, můžeme zachovat stejné no, částku na kohezi. Bychom tady zachovali určitou úroveň investic. Myslíte si, že můžeme změnit strukturální rozpočet nebo to změnit? zachovat investice jako důležitý prvek eh, pro integraci Evropy. Další prvek, co si myslíte o někom, kdo je působí dlouho ve finančním světě, o, o trustových fondech? To je multiplikace finančních nástrojů, různé typy trustových fondů, svěřeneckých fondů. Jste řekl, že to nestačí, ale to je změna, mm, posun v evropské politice. Co si o tom myslíte?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 co já jsem vyrozuměla, tak členské státy se budou muset shodnout v různých typech daní. Budeme se muset podívat na různé prostředky Evropské centrální banky nebo různé typy daní Eh, podniků. Máte nějaké představy, protože eh, toto je věc naprosto zásadní pro Evropskou unii. E Další řečník. Prosím. Pan Depre, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také panu Sorosovi. Když jsem ho poslouchal, tak jsem si říkal, zda konečně najdeme, že konečně najdeme toho nejlepšího člověka, který bude vykládat aspirace nové generace pro Evropu. Souhlasím s většinou toho, co řekl eh, ohledně eh, směrů ne pokaždé s vaším úsudkem, s tím pokaždé nesouhlasím. Vy jste nám řekl, že potřebujeme najít 30 miliard ročně, abychom řešili otázku migrace. Ehm, vy jste hovořil že to je, o tom, že to je zhruba střední eh, náklad, eh, který očekáváte. A co s těmi 30 eh, miliardami dělat? S tím, že tady my máme ten status 3, 3A. To, ty, těch 30 miliard to není Eh, pro ty imigranty, ale kteří přijdou k nám, ale spíše eh, bychom je měli směřovat do okolních států, odkud pocházejí imigranti. A tady mám další dokument, kde je to napsáno explicitně. Eh, rád bych slyšel něco blíže od vás mm, k této tezi. Pokud nebudeme reagovat na očekávání občanů, jste říkal, to je myslím na stránce 2 Evropská unie nepřežije. A já se chci zeptat přesně na následující. Vy si myslíte, že že když budeme toto, eh, když ohlásíme, že budeme využívat 30 eh, miliard eh, eur na uprchlíky, myslíte si, že to je právě to, co občané očekávají? Já můžu přijmout váš návrh, ale myslím, že zapotřebí doplnit o další. To jsou opatření, které člověk musí přijmout v rámci Evropské unie, aby nedošlo k tomu, že eh, lidé eh, budou eh, podlehat zoufalství. Například, co se týče pladeb do zemědělství, už jsme ztratili už jsme ztratili tedy podporovatele, teď chcete, abychom ztratili i zemědělce, pokud nebude podporovat zemědělství. Když si poslám pana Orbána, když řekneme, že snížíme prostředky do mm, soudržnosti a že 30 miliard navíc použijeme do migrační politiky. A my k tomu potřebujeme ale dohodu se všemi vládami, abychom mohli vést politiku, abychom navýšili ten strop finančního rámce víceletého. Takže já souhlasím s těmi směry, které jste nastínil, ale myslím zaprvé, že zapotřebí eh, to je korigovat eh, Eh, politickým realismem a současně musíme jednat ve prospěch našich občanů, nejen ve prospěch migrantů. A eh, také musíme se zabývat možnými politickými eh, bloky, zablokování. a podívat se na naši historii. A já bych byl rád, abychom se na to podívali z historického hlediska zodpovědně. Nevidím tu další řečníci, nikdo další se nehlásí za GUE. Pan Maragal za zelené, prosím. Merci bien, président. Děkuji, pane předsedo. Pane Soroši, já souhlasím v podstatě se vším ve vašem textu, s to vaší prezentací. Nyní v jádru diskuze Evropského parlamentu eh, řešíme tuto situaci v těchto dnech a týdnech. Brexit, evropský rozpočet, eurozóna, eh, uprchlická krize. V této situaci potřebujeme využít enormní kapacitu, kterou má Evropská unie. Je zapotřebí použít naše trojí A, spustit investiční programy, je prostě zapotřebí pozitivně hodnotit eh, politiku vůči imigrantům, přestat je odmítat a spustit tuto novou politiku, abychom um, zapli motor udržitelného rozvoje investic. Také další otázkou je rozpočet. Nyní diskutujeme o fondech soudržnosti a fondech zaměřených do zemědělství. Možná, že přijdeme určitou podporu mezi e, občany, ale pokud nebudeme mít e, tuto podporu a e, pochopení pro změny, které potřebujeme, a to je naše práce, to jsou věci, které my navrhujeme, jak řekl pan Maria Zabal, je tu pozměňovací návrh ohledně statu, statu quo eh, současných politik. Je zjevné, že eh, to je určitý obsah, který bychom měli dodat eh, finančnímu rámci a také nové fiskální kapacitě pro eurozónu. To jsou teď mm, základní témata, která se řeší ve výboru pro rozpočet a ve výboru pro hospodářské záležitosti. Obě dvě tyto otázky tak trochu definují e, rovnováhu v trojuhelníku komise, parlament, rada. A já bych rád viděl, abyste s takovýmto e, entuziasmem promluvil na zasedání rady, abyste slyšel také reakce šéfů státu a vlád. To by nebylo jen zajímavé, ale určitě by to byla i vášnivá debata, možná by to bylo i užitečnější, protože bychom mohli potom konstatovat, zda Oni sdílejí vaši eh, proevropskou orientaci. Zdá se, že v mnoha případech to tak dosud není. Eh, Evropský parlament by měl přijmout vaše doporučení a Eh, přetavit je do textu, který bude obsahovat tyto iniciativy. Toto je velice naléhavý úkol. A mm, ještě jeden konkrétní dotaz týkající se původu zdrojů, ehm, které zapotřebí pro tento plán. V posledních měsících jsme viděli, a bylo to trochu skandální, jak státy, banky, velké nadnárodní firmy se eh, dělí o mechanismy zaměřené na snížení daňové povinnosti. Takže se jedná o miliardy, asi 70 miliard ročně, které se ztrácejí. A myslíte si, že bychom mohli nějakým způsobem využít těchto 70, těchto 70 milionů Máme určitou eh, fiskální kapacitu v našem ekonomickém systému, která by umožnila zautočit na tyto zdroje, aniž bychom opět žádali občany o nové oběti. E Za EFDD pan Gerard Baten si přeje promluvit. Máte slovo, prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo, pane Soroši. Chtěl bych eh, si několik eh, poznámek a potom vám položit pár otázek. Vy jste hovořil o důsledcích Brexitu a to, co jste říkal, že teď nastává pozdní lítost voličů. Já vás mohu ujistit, že to tak rozhodně není. Spíše teď eh, média vytvářejí propagandu, stejně tak jako establishment a finanční a bankovní instituce, které se snaží zvrátit výsledek toho, výsledek toho referenda, který byl velmi jasný. Myslím, že tomu nerozumíte, protože jste říkal, že no, hlasování pro odchod Británie bylo eh, se vyznačovalo pro imigrantskými náladami. Určitě to v tom hrálo svou roli, ale o čem to skutečně bylo, bylo eh, hlasování pro demokracie. Nicméně minimálně v Anglii a ve Walesu eh, lidem šlo o to, aby znovu získali demokratickou kontrolu nad svou zemí. Snažte se to prosím pochopit. <clears throat> Vy jste řekl, že hrozí dvě velké krize, krize na finančním trhu a vojenská krize, nebo vojenská hrozba. Ohledně té finanční krize, ano, můžeme očekávat, že podvodníci v Goldman Sachs a v dalších finančních institucích nějakou krizi uměle vyrobí, <clears throat> protože je to v jejich zájmu, ale je tady ještě jedna hrozící krize, která vůbec nesouvisí s Brexitem. Je to finanční krize, která přijde tak jako tak, a to proto, že eurozóna a většina veřejných financí ve členských státech jsou obrovskými pyramidovými eh, podvodnými eh, systémy a to se nestane kvůli Brexitu, to se stane nevyhnutelně. A za druhé, vy o vojenské hrozbě. Největší hrozba pro naši bezpečnost pochází od Evropské unie a její zahraniční politiky, protože to podkopává NATO. Na rozdíl toho mýtu, který eh, se neustále opakoval během kampaně eh, eh, kolem referenda, tak NATO dokáže bránit těm hrozbám z bývalého východního bloku. Vy jste říkal, že je tragické, že rozpočet se snížil na 1,2,7 HDP Evropské unie. Já málo kdy souhlasím s Evropskou komisí, ale před nějakou dobu tehdejší předseda komise Barozo říkal, že by měla zavedena evropská daň a já jsem s tím souhlasil, protože pokud lidé uvidí, kolik je to stojí, tak eh, budou chtít eh, vystoupit. Ano, já s tím souhlasím. Zaveďme evropskou daň a až Eh, si lidé uvědomí, kolik je to celé stojí, tak tom budou ještě více chtít, aby nejen Británie, ale další státy odešly z EU. A já se vás chci zeptat, kolik by ta daň měla být? Jak vysoké by to finanční brimeno pro obyčejné voliče mělo být, aby byli donuceni obětovat Evropskou unii a kdyby se to mělo zavést? Snažte se to nějak ocenit. A eh, vy také určitě na tom budete chtít vydělat, jako to obvykle děláte. Je tu někdo za ENF, kdo by chtěl vystoupit? Nikoho nevidím. Pane Moraesi, přejete si promluvit? I can, yes, I mean, if, uh, I wasn't really on the list, but I'm... Já jsem nebyl na seznamu řečníku, ale rád si vezmu slovo, pokud mohu. Chtěl bych tady pana Soroše přivítat. Když jste byl původně pozván, tak eh, jsme eh, ani tak neměli na mysli Brexit. Spíše jsme chtěli využít vašich eh, zkušeností a znalostí, které máte z vaší nadace a také vašich finančních zkušeností Nechtěl jsem se ptat něco konkrétního, ale spíše mám otázku, která souvisí s tím, co říkal pan Depre, a sice to, že máme situaci, kdy musíme vyřešit uprchlickou krizi. A jsou různé rozpočtové možnosti, ale jak říkal pan Depre, tak na radě panuje určitá situace, která některé z těch možností znemožňuje. A já bych se vás chtěl zeptat, eh, vzhledem tomu, že tady asi bude určitý optimismus, tak jedna z lekce, jedna z těch pozitivních lekcí Brexitu je to, že eh, ty velké problémy nemůžeme vyřešit sami, že tady eh, se musí hledat nějaké eh, globální řešení, globální spolupráce. Já si myslím, že to bude jedno z toho pozitivního poučení z celé této krize. A já doufám, že i mladí lidé si to vezmou za své a pochopí to, ale otázkou je, jak je možné to provést. Ty příští nadcházející měsíce jsou zásadní a já eh, bych se vás chtěl zeptat, pane Soroši, jak si myslíte, že bychom mohli přesvědčit eh, radu, tedy členské státy, aby přistoupili na to, co říkal pan Depres, tedy určitý kompromis mezi tím, co, chtí, co chce především ta starší generace, zemědělství a kohezní fondy, ale také současně na druhé straně to, že musíme vyřešit tu prchlickou krizi eh, společně, tedy společně bez Británie. A ty státy v šengenské eh, zóně budou muset eh, najít nějaké společné řešení. Jak to můžeme v těch nadcházejících měsících vyřešit? Já se ptám tedy, jak konkrétně bychom to měli udělat. Děkuji. Děkuji, pane Soroši. Máte 10 minut na to, abyste se pokusil odpovědět na předložené dotazy od kolegů poslanců z různých politických skupin. No já se o to pokusím. Uh, Než uh, budu odpovídat na jednotlivé otázky, tak Eh, obecné, takové obecné konstatování, abych tak to uvedl. Tato celá situace je důsledkem mylné ekonomické politiky. Eurozóna neroste. je tady falešný dojem, že nelze růst, protože je předluženost. Ale neexistuje cesta, jak se vlastně smrskávat a tím se dostat ze zadluženosti. Ze zadluženosti je možné jedině vyrůst. Takže jste chyceni v takovém začarovaném kruhu, kdy se snažíte redukovat výdaje, snižovat dluh v době, kdy máte nevyužité zdroje, nezaměstnanost. Ta myšlenka škrtů, austerity, Eh, toho života v rámci svých možností, je chyba, chybné srovnání mezi vládními dluhy, nevládními dluhy a domácností. Eh, a je potřeba, je potřeba hledat i jiné zdroje. Vy si musíte uvědomit, že bude potřeba, eh, aby eh, finanční trhy vám pomohly vyřešit eh, tuto situaci. Bez také státního zadlužení by ty finanční trhy nemohly fungovat, protože se s těmi státními dluhopisy obchodu. Jediný způsob, jakým je možné snížit zadlužení, je prostřednictvím hospodářského růstu. A musí to být jednak reálný, ale také nominální růst. Protože ty dluhopisy jsou denominovány eh, v určité hodnotě. A to znamená, že potřebujete inflaci, která pomáhá eh, tomu, aby se ten dluh postupně eh, splácel, protože hodnota toho zadlužení vlastně se neustále snižuje tím, jak stoupají ceny a vy si můžete za stejné prostředky koupit vlastně více každý rok. A tím, e, ale pokud máte deflaci, tak je to naopak a vlastně ten váš dluh se neustále zvyšuje a vy se musíte z této pasti nějakým způsobem dostat. A tady musím upozornit na to, že to způsobila hlavně ta ortodoxní politika Bundesbanky. A že eh, to byla právě ta eh, konstrukce Maastrichtské smlouvy, která eh, považovala za největší hrozbu inflaci a vůbec se neuvědomovala, že ta hrozba může spočívat také v deflaci. A to je teď naše největší hrozba. A je to velmi podobné tomu, co se stalo ve 30. letech. Ale eh, naštěstí jsme se díky tomu do určité míry poučili. Zejména Spojené státy a eh, prezident eh, americké centrální banky Bernanke si to uvědomil a začal s tím něco dělat, když se to vyskytlo a zaujal k tomu správný přístup. Ale vy jste tady zachyceni v této nešťastné, v tomto nešťastném uvažování o státním zadlužení. To je obecná poznámka, kterou jsem chtěl udělat. Potřebujete hospodářský růst. A potom tady máme i Eh, krátkodobější eh, věci, které se musí řešit co nejrychleji. Pak se dostanete k... Eh, no, přejdete do dalšího rozpočtového cyklu. Ehm, KAP a kohezní fondy jsou zátěží, kterou je třeba redukovat, protože mají i negativní efekty. Nejsou to drobní farmáři, kteří z toho mají prospěch, ale celý mm, zemědělsko-průmyslový komplex. Což vlastně zdražuje to zboží nakonec. Je to špatná lokace zdrojů, protože hodně produkce by mělo přicházet od těch méně rozvinutých částí světa, kde e, zemědělství funguje mnohem levněji, protože e, práce je levnější. Takže koncepčně je to špatně. Kohezní politika má své vlastní velmi negativní důsledky, protože se to používá jako způsob, jak monopolizovat ehm, výsledky. A zabránit, je potřeba zabránit korupci v eh, alokaci těchto zdrojů. A současně Tady zazněla jedna otázka o těch eh, ztracených eh, příjmech. A ty je potřeba znovu získat. Je tady hodně nadnárodních firm, které našly způsob, jak se vyhnout placení daní eh, prakticky kdekoliv, tím, že se přesunou do země, kde ty eh, daňové sazby jsou nejnižší. A v té oblasti už se udělalo hodně pokroku v tom, jak eh, hodně těchto příjmů znovu získat, ale to se bude vyžadovat mezinárodní spolupráci. Eh, Myslím si, že je tady velký pokrok při identifikování beneficientů, majitelů. Takže tam je hodně práce. Co dál? Mohu říct si v této takto krátké době. Potřebujete nové daně? Jednou, ale v tuto chvíli, když máte nějaké zdroje, musíte využít nevyužívané zdroje EU a dostat lidi do práce. A generovat růst. To je klíč k řešení těchto problémů. To je asi všechno, co mohu říct. Děkuji, pane Soroš. My, společně jako další kolegové, eh, jsme se ptali na to, jak si poradit s radou se zástupci členských eh, zemí. A vzhledem k tomu, že jsme teď v kritickém okamžiku, kdy eh, by se mělo začít jednat o revizi toho víceletého finančního rámce, tak nás velmi zajímaly vaše myšlenky. To obohacuje celou naši debatu. A chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za to, že jste sem dnes mezi nás eh, přišel a že jste se s námi eh, podělil o vaše úvahy týkající se migrační a uprchlické politiky. Hovořil jste o tom, že je potřeba eh, snažit se řešit také ty zdroje nebo příčiny migrace v Blízkém východě a v severní Africe. A o tom určitě budeme během tohoto slyšení ještě hovořit. A já bych nyní chtěl dát slovo paní Kalvinio, která je generální ředitelkou pro rozpočet. Oui. Je demande d'applaudir, monsieur Soros. Potlesk. Pro vás, pane Soroši, a já nyní eh, bych chtěl předat slovo paní Kalvinio, která je, která uvede další panel, bude mít úvodní poznámky. Ale já bych chtěl také představit eh, panelisty, kteří v rámci toho panelu vystoupí. Je to Matias Oel, který je z Evropské komise, má na starosti migraci. Potom je to pan Morkone, Monsieur José Carrera. Poté tady máme pana Jose Carreiro a Catherine Volant. A jak už jsem říkal, slovo má teď paní Kalvině z Evropské komise. Bien, la parole est à Madame Calvino. Calvino má slovo. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président, and thank you very much. Euh, Děkuji vám za pozvání na toto společné slyšení, které dává Evropské komisi příležitost prezentovat přehled kroků do posud přijatých v této oblasti boje proti prchlické krizi z vnitřního i vnějšího hlediska. Je to velice aktuálně načasované slyšení a také je velice zajímavé se e, toho účastnit po této provokativní prezentaci pana Soroše. Já mm, chci udělat takový úvod pro další panely a dát vám celkový přehled rozpočtových zdrojů, které byly k dispozici na řešení migrační ruporchlické krize od roku 2015 z interního i externího pohledu. Moji kolegové eh, dnes a pak v dalších panelech poskytnout podrobnější přístup k implementaci. A přitom vám poskytnu takový přehled návrhu rozpočtu na rok 2017, který, které, který kolegium komisařů přijímá právě v této chvíli. Tak parlament bude mít představu E, co je před námi v oblasti migrace, pak místo předsední Georgieva udělá e, formální prezentaci po té, co se uvolní z diskusí v kolegiu. Takže bude, máme prezentaci, e, začneme tím prvním slajdem. Ehm, to, jsem, to je velice dobrá ilustrace úsilí, které vyvíjí Evropská unie k přesměrování eh, finančních zdrojů mm, uprchlíky a migrační krize. Výdaje eh, na řešení externí interní dimenze se zdvojnásobily od roku 2015, aby dosáhly eh, celkových 10,5 miliardy do roku 2016, včetně vytvoření Trustu fondu pro Afriku, který je financován do značné míry z Evropského rozvojového fondu. Samozřejmě to není těch 30 miliard, které zmínili předřečníci. Nicméně je důležité si uvědomit, že návrh rozpočtu na rok 2017 navrhuje zachovat výdaje Evropské unie na udržitelné úrovni z roku 2016. To znamená, že budeme mít 5,2 miliardy ročně na řešení uprchlické krize. S tím, že celková částka na tři roky, včetně Trust Fondu pro Afriku, 20,7 eh, milionů. Je to stále malé procento evropského rozpočtu, ale nemělo by se to podceňovat. Pokud se zaměříme na dv, ty dva různé aspekty, interní a externí, tak tento graf ukazuje, jaké úsilí bylo vyvinuto té, na té interní um, straně. Členské státy jsou pod rostoucím tlakem vzhledem k migračním silovým systémům školství anebo pohraniční ochrany hranic. Proto komise chce doplňovat úsilí um, prostředky z národních rozpočtů a toto ukazuje obrovský skok, který e, byl udělán, co se týče využití marží a mechanismu flexibility ve stávajícím celém finančním rámci. Vidíte ty, to zvýšené úsilí v roce 2016, ta úroveň ještě roste, takže budeme mít 3 miliardy e, euro na interní politiku. V návrhu rozpočtu 2017 Eh, kapitola 3, bezpečnost občanství, tam jsou prostředky vyhrazené na eh, integraci uprchlíků, vytváření Evropské pohraniční a pobřežní stráže, návrh nového systému vstupu a výstupu na posílení řízení hranic, eh, návrhovaná revize dublinského systému a návrh, aby se z EASA stala Evropská azylová agentura. Návrh rozpočtu 2017 bude obsahovat 200 milionů na nový nástroj pro poskytování naléhavé humanitární pomoci v rámci Unie. Moji kolegové v DG Home na tom budou dále pracovat a nyní se dostáváme k tomu, jak navrhujeme, aby se toto financovalo, protože jak víte, tak strop v tole tři občanství a bezpečnost je relativně nízký, takže v návrhu rozpočtu my navrhujeme, abychom e, využili všechny marže nad tím stropem, kromě toho, abychom aktivovali dva nástroje flexibility, abychom zvýšili potenciál výdajů v této oblasti pomocí plného využívání nástroje flexibility. Dostupné zdroje by byly 130 milionů, takže navrhujeme alokovat tento nástroj flexibility na kapitolu 3 plus um, marži eh, kontingentě 1,4 miliony, což bude plně eh, kompenzováno v roce 2017 redukcí marží a stropů, které jsou v bodech 2 a 5, kapitolách 2 a 5. Až v eh, kapitole 2 ještě významná marže zůstane, o tom vás chci ujistit. Takže my navrhujeme abychom řešili vnitřní dimenzi migrace, tak navrhujeme ambiciozní návrh návrhu rozpočtu 2017, zachování významného nárůstu, ke kterým došlo za poslední dva roky, a financovat to opětovným jiným využitím v rámci těchto kapitol, těchto okruhů, využívat uh, plné marže, nástroj flexibility, kontingentní marzy s kompenzací v roce 2017. Když se dostaneme k externí dimenzi migrace, tak návrh rozpočtu 2017 navrhuje zachovat to úsilí, které, ty prostředky, které byly zvýšeny, s tím, že by mělo být 2 miliardy, které by tady měly být vynaloženy. Externí Migrační tlaky jsou normou, novou normou, jak pro EU, tak pro sousední země. Rozvojová a politika, politika sousedství by měla posilovat místní kapacity na řešení těch toků, včetně hraničních kontrol, asylum, boj proti pašeránství, integrace. Humanitární pomoc je důležitá pro pomoc těmto mm, vyhnancům. Příslušné nástroje v rozpočtu k tomu máme. Je třeba řešit příčiny migrace, investováním do infrastruktury a vzdělávacích systémů zdravotnictví v zemích původu a v zemích tranzitu. A dále navrhujeme plné využívání stropu výdajů v okruhu 4 globální Evropa, které by e, pokryl odhadované potřeby. E, samozřejmě společně se strukturálními snahami, které spustila komise, lepší koordinace, lepší pákový efekt s aktivitami členských zemí a dalších institucí pomocí těch svěřeneckých fondů. K tomu se dostanu. A za druhé, zaměřit to úsilí tak, abychom eh, zajistili, že dosáhneme výsledky mm, terénu, co se týče migrace, Mm, předseda Artuji hovořil o migračním kompaktu na úvod prezentace. Dohody o partnerství se zeměmi původu a transitními státy jsou klíčovým cílem, kterého se pokusíme dosáhnout během eh, zbývající části roku 2016 a v příštím roce. Co se týče pákového efektu pomoci Evropské unie, tak toto nefunguje. Co se týče tedy pákového efektu rozpočtové pomoci EU, tak my jsme navrhli vytvořit Evropské trust fundy, vy eh, je znáte, a koordinační mechanismus mm, pro uprchlíky v Turecku, což je mm, ta správná reakce, jak mm, multiplikovat dopad rozpočtu s omezenými stroji. Na dalším grafu vidíte Mm, fondy a facility, které byly doposud vytvořeny. A já jsem chtěla, abyste to, toto viděli, abyste si udělali přehled, jak fungují tyto nástroje. Nejprve je tady Madra Trust Fond pro syrskou krizi, tam je 500 milionů srbského rozpočtu, syrské uprchlíky a sousedních zemích, specificky Jordánsko, Libanon. A to byla vlastně první oblast financování na rok 2015 a 16. Pak jsme vytvořili ehm, e, Trust Fond pro Afriku pro naláhavé příklady, případy, to je financováno z Evropského rozvojového fondu, také z rozpočtu EU na financování projektů, jako je tváření pracovních míst, odolnost se zaměřením na nejzranitelnější oblasti v e, oblasti afrického rohu a Sahelu. Pak jsme vytvořili facilitu pro uprchlíky v Turecku, tam je strukturální pomoc 3 miliardy euro, z toho 1 miliard srbské, 1 miliarda srbského rozpočtu 2016 17. Nedávno během londýnské konference byl, padl důležitý závazek eh, poskytnout fondy na podporu Sýrie a celého regionu, což bude také vyžadovat příspěvek z evropského rozpočtu, protože Evropská unie a členské státy se zavázaly, že přispějí 70 potřeb tohoto fondu. Další slide má Um, ukazuje detaily těch eh, závazků, 8 eh, miliard euro celých, eh, migrační kompakt, africký trust fond, navýšení rezerv, londýnská konference, mikrofinanční pomoc. O tom mluvil také pan Soroš jako o velice užitečném nástroji. A vedle těch prostředků, co je důležité, ten migrační kompakt, to je to partnerství, přístup partnerství k sousedním zemím. Dovolte, abych na závěr tohoto úvodu řekla něco obecného. Evropská unie, její rozpočet mobilizuje významné zdroje na e, řešení bezpečnosti, integrace a humanitárních výzv, kterým Unie čelí. Celkem 15,7 miliard bude alokováno v roce 2015 až 17 na Eh, opatření uvnitř i mimo Evropskou unii. Jak jsem řekla, toto je poměrně značná částka, která pochází vlastně z malého zdroje, což ukazuje, jaké, jaká úsilí a jaká priorita mm, toto je pro evropský rozpočet. V rámci EU okruh 3 bezpečnost a občanství, tak tam bylo Eh, navýšení, aby to bylo na 3 miliardy ročně na financování pohraniční ochrany, relokaci, integrace humanitární pomoc v rámci našich hranic. Mimo EU okruh 4 globální Evropa byla zvýšena 2,2 miliardy ročně na řešení humanitárních pomoc a řešení příčin migrace, podporovat populaci hostitelských zemí aby byl eh, využit z mnohonásoben eh, dopad ruského rozpočtu, spojen, je třeba spojit zdroje, akce členských samů, trustové fundy a eh, další facility pro Turecko byly vytvořeny. My jsme maximálně využili flexibilitu zabudovanou ve víceletém finančním rámci. Jednak změnou využití, plným využitím marží a za třetí využitím nástrojů flexibility, které jsou součástí víceletého finančního rámce. A tyto trendy, které jste viděli, který podpořil Evropský parlament v letech 2015 a 2016, tak to bude pokračovat v roce 2017. My jsme navrhli návrh rozpočtu, který má mm, je tam navrhovaný nástroj flexibility, aby byl zachován tato úroveň výdajů, abychom zachovali těch 500 miliard výdajů v nadcházejících letech. Děkuji. Děkuji vám, paní generální ředitelko. Děkujeme za eh, tyto údaje týkající se návrhu rozpočtu roku 2017, eh, který se chystá schválit kolegium komisařů. Paní Georgieva nám pak ve 13 hodin eh, přijde a promluví. Vy jste si připravovala váš příspěvek ještě předtím, než byl znám pan Soroš. Ještě jednou vám děkujeme. A abychom to nezdržovali, tak předám slovo panu Moraesovi. Děkuji vám ještě jednou, paní generální ředitelko. So members, um... Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mě potěšením otevřít zahaj tento první panel našeho společného slyšení o rozpočtových dopadech současné migrační a uprchlické krize. Velice je to důležité v souvislosti s okruhem 3 víceletého finančního rámce a střednovým přeskumem, k němu už má dojít do konce tohoto roku. Chci se s vámi stručně podělit eh, o to, jak se účastní výbor LIBE rozpočtových záležitostí týkajících se migrace a uprchlíků a jak efektivně spolupracuje s výborem eh, pro rozpočet. Především chci stručně říci, že výbor LIBE provedl několik misí k různým hotspotům a uprchlickým táborům v Sicílii, Tunisku, na řecko-makedonských hranicích, na řeckých ostrovech a v Turecku. Plánujeme navštívit uprchlické tábory v Libanonu a také plánujeme eh, cestu do Švédska. Líbe také vydala zprávy z vlastní iniciativy ohledně situace ze, ve Středomoří a potřebě pro eh, holistický přístup k migraci v EU. Zaměřujeme se také na rozpočtové záležitosti v této zprávě. Výbor Libe také vydal stanovisko ohledně středového přeskumu eh, MFF, víceto finančního rámce a také dva dopisy výboru eh, pro rozpočet. V prvním podporujeme vytvoření nového, eh, nového rozpočtového Eh, prvku pro rychlejší a cílenější podporu v rámci Evropské unie a druhý se týká priorit na rozpočet roku 2017, tomu také předme stanovisko. Jedná se tedy o několik klíčových sdělení, které chceme říci předtím, než promluví experti za prvé. Víceletý finanční rámec by měl být revidován co možná nejdříve a měl by být adaptován na realitu světa. Eh, rozsah migračního toku v roce 2015 nikdy nebyl očekáván při vytváření současného finančního rámce. A my bychom neměli čekat do konce vyjednávání více dalším finančním rámci, což bude v roce 2018. Měli bychom začít zvažovat změny už teď. Potřebujeme tedy takto Eh, zohlednit eh, změny, k ním došlo a které můžeme očekávat. Potřebujeme rychle nastavit mechanizmy, abychom byli schopni mobilizovat patřičné finanční eh, prostředky a to rychle a transparentně. A aby zde byl také dohled nad nimi ze strany Evropského parlamentu. Za druhé, výbor Libe je přesvědčen, že je zásadní pro rozpočet na příští rok mít jasné rozpočtové plánování. Toto plánování musí anticipovat opatření potřebná k plnění povinností Evropské Evropské unie ohledně ochrany vnějších hranic, zvládání migračních toků a také adekvátního přijímání žadatelů o azyl a e, lidí, kteří se ocitají e, v, pod, v nouzi a potřebují mezinárodní ochranu. Výbor Libe podporuje dlouhodobou proměnu Frontexu v Evropskou agenturu pro ochranu e, hranic jak pozemních, tak námořních. A v této souvislosti byla ohlášena také změna EASO eh, v roce 2016 v Dubnu, aby takto vznikl budoucí rámec pro silnější a chytřejší informační systémy k zprávě hranic a pro vnitřní bezpečnost. A také se jedná, to je další klíčové sdělení, o patřičné financování na posílení Eh, přesidlování a relokace eh, v členských státech eh, prostřednictvím fondu AMIF, což má být hlavní nástroj. Toto by mělo být kompenzováno v roce 2017 a v budoucnosti by se podobné situaci mohlo předcházet. Jsem velice rád, že mohu předat slovo panu Matiasovi Oulovi, řediteli pro fondy pro migraci a bezpečnost v DG Home. Pan Oul nám předloží Eh, pohled na důležité politiky z finančního perspektivu, eh, z finanční perspektivy pro další eh, roky. Prosím, máte slovo, pane Oule. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že jsem mohl účastnit této velmi důležité politické debaty. Já bych rád rozdělil svůj příspěvek na čtyři části. Ta První by se měl týkat politicko-legislativního rámce krize, dále bych chtěl hovořit o problémech z finančního hlediska, za třetí bych chtěl hovořit o minulém a současném využívání těch prostředků a poté bych chtěl hovořit o tom financování eh, na příští rok, až, eh, a to až do, do konce období roku 2020. Nejprve ta první část. Předtím, než přejdeme k těm rozpočtovým aspektům, tak je potřeba si uvědomit, jaký je ten politický legislativní rámec, který je s tím spojený. Podle mého si politická migrační krize vyžaduje vyřešení šesti eh, cílů politiky. Zaprvé je to eh, důsledná ochrana našich vnějších hranic. Tady mám na mysli balíček opatření, který eh, prezentovala komise v prosinci, no, inteligenčnější snílení řízení, eh, interoperabilita a, jak se říká také předsedovi, zlepšení eh, nebo rozšíření mandátu Frontexu. Druhý cíl, který máme, a ten je spojený s vnějšími hranicemi, je kompletní reforma systému pohybu v šengenském systému. Za třetí, nebo třetí cíl, je to spravedlivější rozdělení uprchlíků mezi, členské, mezi české státy, stabilizace a další rozvoj společného evropského azylového systému. A zaměření na toto cíle je návrh na řízení Dublin 4 a ten systém přerozdělení princip, na základě principu solidarity. A za čtvrté nebo čtvrtý cíl je konsistentnější eh, navracení odmítnutých žadatelů o azyl a migrantů. A to se bude vyžadovat také je v jednání readmisních dohod. Eh, pátý cíl je boj proti příčinám migrace. Tady bych mohl odkázat na sdělení komise 7. června, ale také eh, to bude předmětem toho příštího panelu. A šestý cíl je eh, legální migrace a integrace migrantů. A i tady bych mohl odkázat na naše sdělení. A nyní mi dovolte, abych eh, přešel k druhé části svého příspěvku. Tato rozsáhlá politická agenda, kterou jsem nastínil, si bude vyžadovat, aby Všechna navržená opatření v posledním roce byla finančně podpořena a ta finanční podpora bude mít eh, samozřejmě velmi velké rozpočtové implikace. A ty jdou daleko nad rámec eh, čistě finanční podpory. Mohl bych vám uvést několik příkladů. Za prvé, na rozdíl od jiných eh, oblastí politiky jsme tady v oblasti vnitra a e, neustále se mění ten kontext a podmínky. Mohl bych například e, na vydání agentur, na to, že se změní ten tok migrantů ve Středomoří. A v souvislosti s tím je potřeba mít flexibilní finanční plánování v rámci víceletého finančního rámce. Víme, že e, víceletý finanční rámec se schvaloval na základě situace, která byla v roce 2011 a to vytváří další výzvy. Když jsme si eh, eh, když jsme si zmapovali tu eh, situaci například v Bulharsku v roce 2011, tak to tehdy nebylo. Se nepředpokládalo, že by se Bulharsko stalo součástí té migrační trasy a proto na to bylo vyčleněno velmi málo prostředků. A dále, pokud se ten balíček opatření přijme, tak si to bude vyžadovat značné finanční investice do infrastruktury ve členských státech a to změní celou tu finanční situaci eh, v porovnání s tím rokem 2011. Další problém je v tom, že přes ty vysoké potřeby je tady většina členských států, které pořád eh, nejsou schopny alokovat tolik prostředků eh, vzhledem k spolufinancování. Místo toho tady narůstá potřeba poskytovat naléhavou pomoc. A dále rozšíření mandátu agentur si bude vyžadovat dodatečné finanční prostředky, protože eh, řídící orgány těch agentur tedy budou muset eh, eh, lépe monitorovat využívání těchto prostředků. Tím se dostávám ke třetí části svého projevu, tady, dosavadní systém financování. Členské státy, které čelily velkým migračním tokům, musí představovat součást té reakce na tuto krizi. Tato finanční podpora sama o sobě je také významným dokladem evropské solidarity. Jak už říkala generální ředitelka Calvino, Evropská komise již uvolnila značnou část těch finančních nástrojů a také jsme věnovali velké úsilí tomu, abychom zajistili, že ty finanční nástroje se budou vzájemně doplňovat a že synergie, které mezi nimi existují, budou maximalizovány, aby nabídly co nejlepší nebo nejvyšší možnou podporu pro členské státy. V roce 2016 evropské financování na řízení migračních toků, což zahrnuje i integraci, azylový systém eh, a evropské agentury, představují 2,9 miliardy euro z toho 650 milionů eh, je vyčleněno na naléhavou pomoc. V předchozích letech naší prioritou bylo řešit eh, situaci v Řecku. Komise vytvořila plán eh, rozvojové pomoci v březnu a vyčleněla prostředky prostřednictvím nástrojů pro naléhavou pomoc. To má na starosti ředitelství ECO které má řešit ty naléhavé humanitární potřeby. Kromě Řecka bylo vyčleněno 509 eh, milionů až do roku 2020 a 620, 62 pardon, milionů bylo už uvolněno buď řeckým orgánům, nebo evropským agenturám, nebo mezinárodním organizacím. Řecko se v posledním roce stalo největším příjemcem Eh, prostředků z Fondu pro eh, oblastní transpravedlnosti. A toho jsme například eh, uvolnili 83 milionů prostřednictvím nástroje ECO, tedy pro humanitární pomoc. A tím ty celkové prostředky vyčleněné pro Řecko až do roku 2020 představí 454 milionů euro. Situace na italském pobřeží je také velmi znepokojivá. A to se teď eh, velmi večlivě sleduje. Víceleté eh, finanční programy představují 592 milionů euro a Itálie také získala 21,2 milionů na tu naléhavou monetární pomoc, takže celkové finanční prostředky z evropského rozpočtu pro Itálii představují 613 až do roku 2020. Dámy a pánové, jak již bylo řečeno, Agentury v oblasti vnitra hrají klíčovou roli, zejména to ASOP a e, Frontex. Úroveň financování se musí zvýšit, aby se zlepšila i kapacita, která je potřebná pro to, aby mohly plnit své obtížné úkoly. Celkem pro ty tři změněné agentury e, bylo e, vyčleněno navíc 28 milionů euro v roce 2015 a 138 milionů v roce 2016, tedy čtyřikrát více. A v neposlední řadě Komise velmi intenzivně pracuje se členskými státy na tom, aby se programy vzájemně doplňovaly, aby se co nejlépe využívaly prostředky, které jsou dostupné na tuto reakci na migrační krizi. Například u evropských eh, strukturálních fondů je možné podporovat opatření na integraci, vzdělávání, investice do infrastruktury, bydlení, zdravotnictví, péče o děti, ale také podnikání, jazykové kurzy a tak dále. A kromě toho tyto fondy mohou i e, být financovány nebo používány na e, kapacity pro přijímání uprchlíků. A teď mi dovolte, abych nastínil, jak se ta situace bude vyvíjet v roce 2017 a v těch následujících letech e, toho období. Jak už jsem se zmiňoval, politická iniciativa a legislativní návrhy, které byly komisí předloženy, budou moci být efektivně Eh, implementovány pouze, pokud se podaří proto najít dostatečnou finanční eh, potřebu ale také se to bude odvíjet od eh, ochoty členských států se na tom finančně podílet. A proto v roce 2017 a bez toho, bych předjímal rozhodnutí komise o rozpočtu na následující období, kde to financování mělo zůstat stabilní, aby bylo možné udržet podporu v nedostatečné výši. A jako jak to říkala generální ředitelka, tak tomu skutečně tak bude v příštím roce. Ale je potřeba také jasně říci, že adekvátní úroveň financování sama o sobě nestačí. Aby bylo možné poskytovat eh, zacílenou dostatečnou pomoc, musí naše finanční nástroje být také dostatečně flexibilní, aby mohly reagovat na neustále se potřeby členských států, o čem jsem už hovořil. Komise již připravuje terén pro přeskum eh, polovině období víceletého finančního rámce a ty tam věnované nebo vynaložené prostředky na migraci. V současné době ale ty eh, nástroje musí být nastaveny tak, aby mohly podporovat směřování evropských politik a ty nadcházející legislativní iniciativy, o kterých jsem hovořil v kontextu těch eh, šesti politických cílů. A dovolte mi, abych eh, dospěl k závěru. Náš nový posílený eh, politický legislativní rámec pro řízení migrace, pokud bude dostatečně financován a pokud budou ty nástroje dostatečně flexibilní, tak eh, tomu bude Evropská komise v příštích měsících věnovat veškerou možnou, veškeré možné úsilí. Nicméně eh, Brusel sám nemůže financovat všechna tato opatření. Je potřeba, členské státy prokázaly solidaritu a aby přispěli na financování těchto programů. To bude také naprosto nezbytné. Děkuji vám za pozornost. Um, Děkuji vám. Bohužel jsme byli informováni, že Maria Morconi z italského ministerstva vnitra nemůže přijít mezi nás kvůli naléhavým záležitostem. Nyní tedy předám slovo panu Fabrice Leggeri, řediteli Frontexu, který bude hovořit o výzvách související s migrací z jeho perspektivy a rozpočt- o rozpočtových dopadech eh, na plán Frontexu do budoucnosti. Prosím, pane Leggeri, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji výboru Libe za to, že mě pozvali dnes dopoledne, že jsem dostala příležitost hovořit o činnostech Frontexu eh, v tomto formátu napříč eh, výbory Evropského parlamentu. Děkuji také eh, panu místopředsedovi výboru pro rozpočet za trvalou podporu rozpočtového výboru ohledně financování agentury Frontex. Geordneten Meine Damen und Herren. Vážení poslanci, dámy a pánové. Především bych vám rád eh, poskytl širší obrázek rozvoje rozpočtu Frontexu v posledních letech, abyste měli představu o úsilím vynaložené v posledních dvou letech především. Rozpočet Frontexu byl do roku 2011 pod 100 miliony eur za tzv. arabského jara v roce 2011 došlo k nárůstu a rozpočet dosáhl vrcholu 118 eh, milionů eur. Ale pak v následujících letech v roce 2012 už rozpočet opět klesl. Takže mm, s tímto ohledem Milníkem je rok 2015, což znamená, že to byl loňský rok a to kvůli obrovské krizi související eh, s žadateli o azyl a s migranty eh, na vnější hranicích EU bylo zapotřebí jednat a proto rozpočtové orgány mm, rozhodly, že třikrát na vyšší rozpočet v roce 2015. V důsledku toho tedy rozpočet byl posílen více než o 50 a dosáhl celkem bezprecedentní úrovně 143 milionů eur v loňském roce. V loňském roce došlo tedy k třema nárůstům rozpočtu. Dva byly zaměřeny na posílení námořních operací a zprávou hranic Frontexem a jeden nárůst byl zaměřený na pokrytí náboru, tak jak byl umožněn rozpočtovým orgány EU. V roce 2016 opět došlo k obrovskému nárůstu rozpočtu. Byl navýšen o více než 75 ve srovnání s rozpočtem z předchozího roku. Takže letos máme přibližně 250 milionů eur, pokud to začlením i příspěvky eh, zemí eh, spojených se Schengenem. Tento nárůst byl, řekněme, založen na té skutečnosti, že se očekávalo, jak by to vyslovila Evropská rada, tedy členské státy, vyslovila to i komise, a mm, poranční zpráva, a to, že Frontex má posílit svou činnost v oblasti e, navracení e, migrantů a e, také na posílení tzv. hotspotů v Řecku a v Itálii. Rád bych tedy nejdříve vysvětlil, jak tyto rozpočtové prostředky byly uspořádány a využity v rámci Frontexu. Po eh, hlasování v Evropské unii, tedy těch patřičných rozpočtových orgánů, eh, se koná také hlasování v eh, představenstvu Frontexu, tak aby bylo rozhodnuto o e, tom, jak budou využity prostředky v rámci e, Frontexu. Finanční prostředky se tedy dělily do administrativních a operativních e, oblastí Ehm, dívali jsme se na to tím běžným, tradičním přístupem. Ehm, zhruba 80 rozpočtu se využívá pro ehm, operativní e, e, cíle, 20 zhruba na administrativu. Ale teď mám ještě další e, postoj v rámci Frontexu, v rámci řízení Frontexu, a to je rozpočtování na základě činnosti kde jsme identifikovali eh, v řízení eh, Frontexu seznam kategorií takových tedy mm, činností, například společných operací, eh, navracení migrantů, potom je to různé, mm, to jsou různé další typy činností, kde jsme se rozhodli, že budeme jemněji ještě odlišovat v rozdělení rozpočtu a viděli jsme, že 90% přímých nákladů jsou tedy nyní dedikovány na operativní činnosti, jen 10 není eh, určeno k operativní, na operativní činnosti, neboli jsou využívány na jinou podpůrnou činnost či administrativní činnosti. A nyní bych rád vám vysvětlil, jak Frontex využíval tyto finanční prostředky v roce 2015 a také v letošním roce. Jak už jsem uvedl, v roce 2015 cílem bylo navýšit eh, objem eh, rozpočtu eh, pro mm, operativní činnost a velikost no, rozpočtu se zvýšila třikrát, tedy trojnásobně v průběhu roku. Takže na jaře 2015 před tím nárůstem rozpočtu Frontex byl schopen využít, řekněme, 6 plavidel v Tritonu eh, v Itálii a zhruba průměrně šest plavidel v řecké oblasti eh, v programu Poseidon. Po nárůstu rozpočtu Frontex už byl schopen strojnásobit počet plavidel a také obrovským způsobem posílit počet eh, pohraničních stráží. Uvedu pár čísel. V létě 2015 Frontex byl schopen dosáhnout úrovně zhruba 15 plavidel v Řecku, v řecké oblasti a 11 až 15 plavidel v italské oblasti. To samozřejmě záviselo na jednotlivých týdnech a na disponibilitě jednotlivých plavidel. Na konci loňského roku, začátku tohoto roku a teď, tedy před letem, situace vypadá tak, že máme 19 plavidel v řecké oblasti v operaci Poseidon a 15 plavidel v Itálii, v italské oblasti v kontextu Tritona. Pohraniční stráže tež byly navýšeny eh, před rokem Frontex mohl využít mak- jaksi přibližně 350 eh, pohraničních eh, straží eh, v Řecku a zhruba 150 straží v Itálii. Právě v tuto chvíli máme více než 700 pohraničních stráží mm, mm, pracující v Řecku a více než 600 v Itálii. A kromě toho ještě máme skoro 100 eh, eh, dalších eh, ochránců hranic na pozemních hranicích, například na hranici s Bulharském, Chorvatskem nebo i Řeckem. V roce 2016 dodatečnými rozpočtovými prostředky jsme tedy byli schopni udržet Eh, tuto bezprecedentní úroveň eh, eh, distribuce pracovníků, také jsme posílili jak naši návratovou politiku, tak činnost hotspotů. V návratové politice jsme mm, zdvojnásobili počet navrátilců a společných letů pro tyto návraty, takže Frontex byl schopen zorganizovat více než 120 společných návratových letů a navrátili jsme 350 nelegálních migrantů do třetích států tímto způsobem a byli jsme požádáni o podporu řeckých orgánů při eh, readmisních činnostech do Turecka. A takže tedy potom prohlášení mezi Tureckem a EU v březnu Eh, Frontex poskytl trajekty, aby podpořil tyto návraty z řeckých ostrovů do Turecka. Také jsme navýšili podporu členským státům, zejména eh, Řecku, eh, při identifikačních činnostech, při pořádání kontaktu s třetími státy, tak abychom usnadnili vydávání cestovních dokumentů potřebných k návratu eh, nelegálních migrantů. Jak už bylo vyřčeno, předřečníky, eh, také generální ředitel pro rozpočet, generální ředitelkou pro rozpočet a zástupci DG Home. Frontex musí implementovat svůj nový mandát, a to záhy, já nepochybuji o tom, že většina eh, dodatečných finančních prostředků v příštím roce bude dedikována právě na nové činnosti, jako je hodnocení zranitelnosti a také na nové činnosti zaměřené na třetí státy, na pobřežní hlídky a podobně. Co se týče hotspotů v letošním eh, roce, už tedy do konce loňského roku, Eh, Frontex rozvíjel nové služby, nové aktivity. Chtěl bych se zmínit o registraci protože v září loňského roku eh, míra registrace eh, migrantů na českých ostrovech se blížila nule, zatímco nyní dosáhla 80, 85 až 90 To záleží na týdnu nebo na ostrově také. Taky jsme byli požádáni eh, radou o to, abychom začali podporovat Řecko a Itálii eh, prostřednictvím kontrol šengenského eh, informačním systému, což bylo tedy na základě pařížských útoků v, mm, v loňském roce v listopadu. A také jsme vytvořili pracovní skupinu na Pireu a v Katánii, což je Evropská pracovní skupina eh, a tímto způsobem také byly využity dodatečné finanční prostředky, které jsme obdrželi. Ještě bych se rád zmínil na závěr o tom, že je tu eh, identifikované riziko ze strany DG Home, tedy z komise, a to riziko dvojího financování. A my jsme přijali kroky k tomu, abychom toto riziko zmírnili, eh, protože by mohlo dojít k tomu, že se může překrývat využívání prostředků pro vnitřní bezpečnost, azyl, fondy EMIF eh, a Eh, činnosti, které jsou na druhé straně financovány Frontexem, takže my jsme začali už se spolupracovat, nebo už se na tom spolupracujeme a snažíme se identifikovat, co může být eh, financováno buď DG Home nebo Frontexem. Takže to je také důležitá věc, kterou bych chtěl eh, oznámit v parlamentu. Děkuji vám, pane Ledgeri. Mám, slyšel jsem, že musíte odejít v 11, takže já teď, protože toto je důležitá součást slyšení, je to také zodpovědnost Frontexu. Chtěl bych se zeptat poslanců, zda mají nějaké konkrétní otázky na vás, aby vám je položili, abyste mohlo stručně na ně odpovědět. Takže prosím stručné dotazy. Začneme panem Depre. Jenom eh, velmi krátká otázka. Já jsem rád slyšel, jak se vyvíjela situace ohledně Frontexu. Já jsem to vždycky podporoval. Vy jste říkal něco, co mě vede k této otázce. Vy jste hovořil o tom, že se strojnásobil počet těch plavidel, které můžete nasadit. Já chápu, že to je asi na té trase mezi Tureckem a Řeckem. Říkal jste to? Skutečně? Ty toky mezi Tureckem a Řeckem se teď výrazně snížily v důsledku té dohody uzavřené mezi Evropskou unii a Tureckem a v tom E, případě mi není úplně jasné, jaká bude přidaná hodnota e, toho. Možná, že jsem to špatně pochopil. Byl bych rád, kdybyste mi to e, ještě mohl vysvětlit. Okay, Mr. Rubik. Pan Rubik. Děkuji za vaše informace. Pro nás je velmi důležité, že tady jsme konečně Eh, protože je Jde o to, abychom ty informace zprostředkovali také veřejnosti. Všechny samozřejmě zajímá, s jakými mm, mm, mezinárodními organizacemi spolupracujete především. OSN a další. Moje druhá otázka. S jakými evropskými agenturami spolupracujete? A pak je tady spolupráce s NATO. To by byla moje otázka tedy. Děkuji za stručnost, pan Novakov. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný a děkuji za ta čísla, za ty prezentace. Já si chci ověřit jedno číslo, které jste jmenoval. Řekl jste, že Bulharsko dostalo 10 milionů na rozpočet rok 2016, protože tlak na hranicích poklesl podle vašich dat. Je to správné? Děkuji, pan předseda Artuji, prosím. Děkuji. Já mám dvě otázky. Od okamžiku, kdy ta hranice mezi Tureckem a Řeckem se stala relativně eh, neprůchodná, tak eh, se vás se zeptat, jestli to vedlo k tomu, že ty migrační toky se přesunuly směrem k Libii a k Itálii. A moje druhá otázka, Vzhledem k tomu, že se očekávalo, že se podepíše dohoda o sídle mezi polskými úřady a Frontexem, chci se zeptat, jestli tato dohoda o sídle agentury už byla podepsána. Thank you, John. Uh, Mr. Diaz de Mera, please. Pan Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Eh, ředitele Frontexu, tak abych to doplnil. Eh, znepokojení a otázky pana Depre se mm, Minulý týden jsem byl na Lesbosu a měli jsme tam setkání s řeckou armádou, s Frontexem. Vy jste říkal, že je tam 700 pohraničníků, z Frontexu. Mě by zajímalo, kolik z nich patří do řecké armády. A druhá otázka. E, to bych chtěla, abyste mi potvrdil a tím doplním otázku kolegy Deprese. Neúčinnost a zbytečnost NATO e, v námořním prostoru mezi Řeckem a Tureckem. Děkuji. Děkuji na závěr paní Gomez. Já chci ehm, tedy mm, vzít na vědomí to, co jste řekl, což je zajímavé, což by nás mělo vést k zamyšlení. Vy jste eh, řekl, že pařížské útoky vás vedly k tomu, abyste začal kontrolovat šengenský informační systém. To je neuvěřitelné, to samozřejmě není vaše chyba, ale eh, jak si vede to k dalším zamyšlením k tomu, co jsme říkali o tom, co je potřeba pro boj proti terorismu, jak jsme ehm, mm, přistupovali těm pařížským útokům a těm následným krokům. Otázka ehm, týkající se Egypta a toků, které přicházejí z Egypta, samozřejmě je směšné, když se komise raduje, že ta špinavá dohoda mezi EU a Tureckem funguje, ale pak samozřejmě ty toky se přesunou a to nebudou jenom sezónní toky z eh, subsaharské Afriky přes Libii. Tam jsou velice významné toky přes Egypt, což eh, samozřejmě je i mnoho lidí, kteří by jinak šli přes Turecko do Řecka. Můžete nám říci něco eh, k velikosti těchto toků, co se dělá a zda mm, uspořádání s Egyptem přes obrovské zhoršení lidských práv eh, v Egyptě, tak jsou tam nějaké snahy o eh, dohodu a tedy by, bylo vše podniknuto proto, aby bylo možné nějak kontrolovat ty toky v Egyptě, ve spolupráci tedy s Egyptem? Prosím o odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Tady možná bych měl začít tím Egyptem a e, velikostí těch um, nelegálních um, případů překroči, překročování hranic. Ano, došlo tam k nárůstu, který doposud byl kvalifikován jako sezónní, protože uh, Každý rok na jaře dojde k nárůstu odchodu z Egypta do Itálie. A my to úzce monitorujeme, aby to, to Egypt, which... nedošlo k přesunu z Turecka do Egypta. Nemohu to v této fázi potvrdit. Pak tady byla otázka na Libii. Není je tam žádný přesun, žádný posun a já jsem to minulý týden vysvětloval v Berlíně a mm, jste možná měli příležitost eh, získat si nějaký feedback k tomu, ale v tuto chvíli není posun z Turecka do Líbie. Nicméně počet eh, nelegálních překročení hranic z zemí mimo EU do EU probíhá Eh, na středomořské cestě, to znamená z Libie do Itálie. Tam je stejný počet migrantů, kteří přicházejí jako v minulém roce. Ale východní středomořská cesta je tak, eh, řekněme, zamrzlá nebo uzavřená. A hlavní obava tedy je nyní ta eh, střední středomořská cesta. My jsme samozřejmě se pokusili kontaktovat egyptské orgány. Ehm, my víme, že některé naše členské státy s nimi spolupracují a v tomto rámci eh, doufejme na základě eh, kompaktní EU, ten Frontex, bude rozvíjet spolupráci s Egyptem, protože toky z Egypta jsou nepokojivé protože ta cesta je tak dlouhá, že může dojít k většímu počtu obětí z Egypta do Itálie. Nyní bych chtěla reagovat na otázku ohledně užitečnosti plavidel Frontexu v řecké oblasti v rámci Poseidonu. Je pravda, že v tuto chvíli máme zhruba 50-60 příchodů ročně tím myslím migrantů, nikoli plavidel, eh, každý den z Turecka na řecké ostrovy, což je zhruba nic oproti eh, situaci z, z února, to, což, je, což byly stovky. A my víme, že zde může docházet k pokusům eh, přes moře nehledě na in- silnější investice mm, ze strany turecké pobřežní stráže eh, může docházet tedy k eh, nutným eh, operacím na moři, zaměříme záchranu. Nicméně chci poukázat na velkou flexibilitu Frontexu, protože v Dubnu se měli 1100 pobřežní stráží v Řecku, pak bylo několik set v Itálii, takže mohu říct, že to zhruba 700 teď v řecké oblasti, 600 v italské oblasti. A e, my potřebujeme nyní především pla- e, e, když budeme potřeba především plavidla v Italii, tak jsme schopni je převést z Řecka do Itálie. Také Euformet, který také používá plavidla, takže tam jsou italská plavidla v současné době k dispozici je über... A potom tady zazněla také otázka o roli spolupráce mezi eh, Frontexem a NATO. My jsme eh, vyměňujeme informace s NATO, máme tady styčného důstojníka eh, v NATO. A tím pádem jsme mohli zvýšit objem těch vyměňovaných informací. Všichni také víme, že důvod pro vytvoření této funkce byl velmi politický a mohu pouze říci, že spolupráce mezi Tureckem a Řeckem se v poslední době zlepšila a to také eh, velmi pomohlo naší každodenní práci. Potom tady zazněla také otázka, jestli Spolupracujeme s dalšími evropskými agenturami nebo mezinárodními organizacemi. Samozřejmě, že máme velmi úzkou spolupráci s našimi kolegy z EASO a z Europolu a z EULISA v oblasti zapřování eh, registrace uprchlíků mezinárodními organizacemi také eh, pravidelně pracujeme, je to EAOM a UNHCR. A potom tady zazněla také otázka o snížení, nevím, jestli jsem to úplně pochopil, ale od dubna do května eh, ten počet nelegálních překročení hranice snížil, no to je celoevropském srovnáním teď eh, největší počet je v té ve středním středomoří, ale musíme to sledovat velmi pečlivě, protože víme, že ty důvody pro ty migrační toky se ještě nezměnily. Došlo sice k určitému geopolitickému vývoji, například eh, v Sýrii, ale kromě toho ta ekonomická situace států západní Afriky se nezměnila a odsud pořád přichází velký počet migrantů do Libie s tím, že se jim eh, nebo usilují o překročení Středomoří do Itálie. A potom eh, jste, zazněla otázka týkající se sídla Frontexu v Polsku a jestli byla uzavřena s polskými orgány, je příslušná dohoda od eh, března tohoto roku jsem navázal kontakty s polskými úřady. Státní tajemník také požádal předložení formálního návrhu té dohody. Eh, polské orgány to eh, prověřili. A na 8. července máme domluvenou zkusku, kde bychom měli pokračovat v jednáních, což eh, co mi bylo řečeno z polské strany, bylo, že se rozhodli uzavřít tu dohodu a že tím pádem sídlo agentury bude moci ve Varšavě, to je také považováno za velkou prioritu. Tolik tedy k této otázku. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A vážení kolegové, my budeme pokračovat. Teď bude mít eh, slovo pan Carreras e EASO, který bude vlastně to rozpočtových dopadech a plánech na příští činnost. Pane Carreiro, máte slovo na 8 minut. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji za pozvání na toto dnešní zasedání. Máme si vybrat dvě nejpoužívanější slova od vystoupení pana Soroše, tak je to krize a změna. Krize přináší změny a změny v tomto kontextu jsou způsobeny hlubokými krizemi. ESO už má pět let a poslední rok byl velmi významný. Já se vzpomínám na eh, první závěry rady na konci loňského dubna, kdy eh, se zvýšil ten počet eh, příchodčích migrantů na několik tisíc za den, nejména v Řecku. O měsíc a později komise Eh, přišla s tím konceptem hotspotů a to tehdy znamenalo změnu i pro nás. My jsme v té době eh, byli agentura s asi 50 zaměstnanci a jedním a půl milionem eh, euro rozpočtu. Naše plány na budoucnost, které byly přijaty ten rok předtím, souvisely s velmi Eh, odvážným plánem přijmout dva dodatečné zaměstnance v roce 2015, protože to bylo součástí toho našeho plánu, který se přijal ještě v době před tím, než ta krize vypukla, takže jsme se museli radikálně změnit, museli jsme tu krizi začít řešit, to ještě pořád děláme a budeme to asi dělat ještě dlouhou dobu, jak to vypadá. Co se tedy událo fázu poté v září, tedy před devíti měsíci se rozhodlo přijetí toho o vybudování hotspotu. Tehdy jsme asi překonali několik rekordů. No, například na začátku roce 2016, během tří týdnů v lednu, jsme vyčerpali náš celý rozpočet na tento rok. My jsme už eh, teď v procesu třetí změny našeho rozpočtu na tento rok. Abych vám tady uvedl eh, ty údaje na rok 2015, poté, co se začalo hovořit o hotspotech a my jsme začali eh, přípravy v terénu, tak eh, až do té doby AZO vůbec žádné aktivity v terénu nevyvíjela. My jsme jenom chtěli podpořit práci například na Maltě, ale co se týče informačních analýz, budování kapacit a spolupráce státy, členskými státy, což bylo například Bulharsko, s tou s tím ještě samozřejmě pracujeme, pak to byl Kypr, Řecko, Itálie. Ale my jsme nebyli přímo zapojeni do toho řízení těch migračních toků v terénu, v té době ne. Uh, Začali jsme se tím zabývat, spolupracovali jsme s příslušným eh, ředitelstvím komise na každodenním základě a na konci roku 2015 jsme získali 30 nových pracovníků místo těch dvou, které jsme původně plánovali. A také jsme najali také krátkodobé pracovníky. Během velmi krátké doby eh, jsme měli 30 nových, eh, pardon, celkem asi 50 nových zaměstnanců, někteří z nich byli Eh, eh, krátkodobě zaměstnaní pracovníci, takže jsme eh, víceméně zdvojnásobili během víceméně jednoho roku celkový počet našich pracovníků. Plán činnosti sám se v průběhu roku 2015 změnil. My jsme chtěli najímat pracovníky. Většina tedy pracuje a většina z nich ani neměla šanci se u nás v kancelářích sednout někam ke stolu, ale hned byla poslána někam do Řecka, do terénu. Co se týče rozpočtu, tak jsme asi trojnásobně navýšili náš rozpočet. Začali jsme eh, z eh, 1,5 eh, miliony, pak jsme na 39 milionů a to bylo navýšeno na asi 20 milionů na rok 2016. To se dvojnásobilo během 4 nebo 5 měsíců a podle nás tak prostřednictvím toho grantového systému, který jsme teď eh, vytvořili, a eh, eh, k některým příslibům na druhou polovinu tohoto roku budeme mít asi v roce 2016 k dispozici asi 60 milionů. Takže abych to shrnul, tak jsme přešli z 50 na 100 zaměstnanců a trojnásobení rozpočtu. Ty praktické důsledky toho jsou ty, že teď v Řecku má ESO zastoupení prakticky na všech těch hlavních řeckých ostrovech, čtyřech nebo pěti hlavních řeckých ostrovech. Máme také velký eh, tým eh, v Atenách a v terénní, a terénní eh, zastoupení v Soluně a Tesalopolise. Takže máme teď poměrně husté zastoupení v Řecku. A jak jste teď slyšel od mé kolegy z Frontexu, tak se provádí ta předběžná registrace při příchodu migrantů do Řecka, potom eh, řecké orgány a řecká policejní eh, jednotky se snaží to zpracovat, ale potom přecházejí k nám a my tam potom začínáme zpracovat jednotlivé případy těch žádostí a máme asi 80 mobilních kanceláří, které máme asi 12 čtverečních metrů, je tam počítač, internet, Eh, logistické vybavení a dále eh, bylo potřeba zajistit také bezpečnost vzhledem k těm nepokojům, které se eh, objevily v některých těch uplických táborech. I tím jsme se museli zabývat. Ale abych se teď vrátil k tomu rozpočtu, tak ten se strojnásobil, těch asi 20 milionů. A na těch 60, které máme nyní. A ty změny se tedy, eh, které s tím souvisí, je činej také násobit. Na příští změna, o které už asi víte, je to, že byl předložen návrh nového nařízení o azylovém agentuře. To už je teď oficiálně Eh, předloženo od května přes příslušné pracovní skupiny se už eh, sešly prvních 20 článků. Už bylo probráno, některé z nich jsou velmi komplikované, týkají se monitorování, lokace a dalších aspektech. Ale to všechno musí být problém také s plánováním na tento rok a na eh, následné období. Nebudu teď mluvit o tom, jak flexibilní ten systém musí být, jak nastavené, by měly nastaveny ty stropy a jaké různé eh, prostředky jsou k dispozici na tyto účely. Ale chtěl bych spíše se zmínit o tom, že ten celkový balíček, který se teď postupně vytváří, a to obrovské navýšení zodpovědnosti agentury. V podstatě eh, by mohl dosáhnout až 500 eh, zaměstnanců a 400 milionů rozpočtu. Když to porovnáte s tou situací eh, v loňském roce, tak je to nesrovnatelné a ten objem té práce, který byl odveden, je obrovský. Ehm, mohl bych vám uvést další údaje. Pokud tedy ten náš rozpočet bude na konci toho roku 60 milionů, tak to bude znamenat, že budeme muset také úplně přetvořit naši práci na příští rok, aby to eh, využívání těch prostředků bylo smysluplné. Na příští rok plánuje 66 milionů, 6 milionů navíc, 10% navíc než teď, což je víceméně v pořádku, ale budeme mít 71 nových pracovníků a to je eh, obrovský objem práce, jak je najmout, jak je vycvičit a jak je eh, eh, nasadit tam, kde jsou nejvíce potřeba. A tak to bude postupovat asi do roku 2020, kdy bychom procentuálně měli růst eh, velmi, ne až tolik, eh, co se týče peněz, ale přibližně to bude asi 30% až na 114 v roce 2020, což je relativně dobrý návrh a my jsme s těmito údaje spokojeni. Takže to ještě zopakuji. Z těch 60 letos, by to mělo být 66 příští rok, 70, 86, 96 a 20, 2020 114 milionů. A co se týče počtu zaměstnanců, tak eh, tady ta, to navýšení bude vyšší. Eh, my budeme mít na konci toho roku 136 zaměstnanců, příští rok 207, před 2008 297, tedy asi 100 víc. Stejně tak v roce 2019 to bude 319 a přibližně 500 zaměstnanců v roce 2020. To je výrazné zvýšení. My už jsme eh, o tom diskutovali s radou, také jsme požádali o prostředky na zvýšení našich kancelářských prostor. Eh, v podstatě říkáme majiteli naší budovy, aby nám eh, dal dispozici klíče a nechal nás svých. Eh, už nemám moc času, ale myslím, že jsem vám tady udělal představu o celkové situaci a na závěr bych chtěl ještě dodat, že většina těch no, plánování eh, a získání těch prostředků eh, děláme společně s Matiasem Oulem z DT Home. Ta spolupráce je vynikající a mohu říci, že ta situace je tedy uspokojivá. Děkuji. Já jsem eh, chtěl si vyhradit určitý čas na otázky a odpovědi. Teď dám slovo panu, paní Vulardovi, generální tajemnice EKRE. Zase bude hovořit o migračních výzvách z jejího hlediska. Je důležité, abychom eh, také měli perspektivu nevládních organizací, takže jsem rád, že paní Vulard je mezi námi. Máte 8 minut. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, my oceňujeme tu příležitost eh, tady promluvit a vítám iniciativu výborů v této věci. ECRE e je aliance 90 organizací, které pracují na ochraně uprchlíků v 38 zemích. My pracujeme na všech aspektech této krize které neříkáme uprchlická krize, ale krize politiky a krize EU. Já zaměřím své připomínky na financování EU. My nyní aktualizujeme analýzu financování ochrany uprchlíků ve světle událostí posledního roku a také posuzujeme eh, stávající MFF. Budu prezentovat pět předběžných závěrů z této analýzy je tady pa, ještě pár věcí, které chci říct na úvod. Naše hodnocení je založeno na našem mandátu, což je ochrana práv uprchlíků. Tak posuzujeme efektivitu financování. Ehm, efektivní ehm, financování jako měřítko efektivity politik EU, viděli jsme řadu závazků, mnohé vítáme, uvidíme, zda se to bude v praxi implementovat nejlepší by bylo tedy eh, postupovat podle těch vymažených prostředků. Podrobná analýza e MF a NCF ještě není k dispozici, je eh, ještě brzy v tom programovém cyklu. Každopádně myšlenka konsolidace těchto fondů a eh, zdůvodnění některých těch změn v době posledního MFF začíná mít efekt. Zdá se to být jako rozumný krok. Pět předběžných závěrů. Tedy první je jasný. Celkové eh, rozdělení MFF podle okruhů je neudržitelné a velmi rizikové pro EU. To řekli i další řečníci. My máme situaci, kdy okruh 3 1,6 celkového financování. A to pokrývá problémy, které jsou prioritami agendy EU, možná ne tento týden, ale obecně ano. To jsou problémy, které by mohly vést k rozpadu EU, podle mnoha. To neodráží realitu potřeb v celé Evropě. My budeme ochotni spolupracovat s spojenci na řešení této situace, co se týče kampaní, tak e, jsme připraveni na příští MFF a mm, připojíme se k opatřením, jako je ta střednědobá revize, jak už bylo zmíněno, to se dělá zřídka a bylo by vhodné tam otevřít některé celkové rozpočtové otázky, to bychom jistě přivítali. My jsme mm, se dříve snažili ovlivňovat ty okruhy v rámci MFF, což nebylo nikdy snadné. Vyžaduje to Eh, koalice, přes instituce, přes občanskou společnost, ale myslím, že je na čase zajistit, aby okruh 3 odrážel závažnost situace, které čelí Evropa. Financování na ochranu uprchlíků jsou i v rámci jiných okruhů. Nebudu ale zacházet do detailů našich eh, hodnocení toho, co se děje v rámci okruhu 1. Tam eh, se dělá, dělá dobrá práce, je to možné to zlepšit a střednědobá revize je dobrá příležitost, jak zvážit zvýšení financování. Okruh 2 může být problém, protože tam jsou jiné síly a velká část těchto peněz je vyhrazena na zemědělské garan, zemědělský garanční fond. E, pak vedle některých komentářů, které padly, když se podíváme na opatření v rámci strukturálních kohezních fondů, můžeme se podívat i na opatření, které se eh, vlastně spojují migrance, uprchlíky s jinými zranitelnými skupinami. Jeden, to je jeden z inovativnějších přístupů, tak aby ty fondy nepřispívaly k rozdělení v Evropě a nebylo to vnímáno jako privilegium pro některé skupiny před jinými. Mm, tento přístup má celé řady, celou řadu výhod. Druhý závěr, analýza nových financovacích toků, finančních toků vytvořených od krize, ukazuje e, prvky reakce EU na tuto krizi. A není to neproblematické. My jsme prošli obdobím krize, jak víme, a jedna z charakteristik je, že nutně nemáme strategické e, politické rozhodování, které je reakcí na rychle se měnící události. Hmm. E, členské státy začínají rozhodovat bilaterálně, unilaterálně. Ale když se podíváme, kam to směřuje, tak máme vlastně představu, jaký přístup EU e má de facto. Dvě věci jsou zjevné. Jednak uzavírání hranic, aby lidé zůstali venku, a dále outsourcing e, odpovědnosti na třetí země. Co se týče nového financování, tak 80 nových financí jde na toto. 13 nový, nového financování jenom podporuje e, práci v rámci EU, kterou bychom popsali jako e, práci na ochraně e, práv prchlíků. Nám eh, znepokojuje efektivita tohoto přístupu i etika. Já jsem se dívala na analýzu účetního dvora financování akcí v sousedství, to byl, měl poměrně negativní závěry z minulého roku. Pravděpodobnost zneužívání fondů eh, s korumpovanými institucemi ve třetích zemích Eh, četné etické problémy eh, tím, že EU dělá outsourcing své odpovědnosti místo toho, aby akceptovala svoji povinnost chránit. Uzavírání hranic vede k vytváření nových cest. Otázka Egypta tady padla. Každý, kdo eh, pracuje na konfliktu a krizi, se dívá na Egypt s možností potenciálního kolapsu, což pokud jste si mysleli, že teď jste měli migrantskou krizi, imigrační krizi, tak, tak to, to by se teprve ukázalo. Musíme se podívat na možné kan- le- e, e, legální kanály, jak se dostat k ochraně změny různých programů, role EU při podpoře těchto iniciativ – na závěr bych řekla, že je tady riziko, že e, bude podkopána vnější dimenze EU tím, že se to stane nástrojem neefektivní migrační politiky. Mohlo by to ohrozit vztahy se třetími zeměmi. My podporujeme zaměření na příčiny, ale příčiny to není o omezování nebo z, vlastně izolaci v jiných částech světa. Tady jde o podporu rozvoje a prevenci konfliktu. To jsou vhodné využití okruhu čtyři. Předběžné závěry s okruhem financování. Když se podíváme na interní toky okruh 3 a 1, k rozdělení fondů mezi beneficienty. Moje hodnocení je, že tam je příliš velké zaměření na uh, úroveň centrální vlády a členských zemí, co se týče množství poskytnutých fondů a kontrola toku financování, které nakonec skončí u jiných beneficientů. Když se podíváme na konstruktivní, užitečné reakce na tuto krizi, tak to se neděje na úrovni centrální vlá, centrálních vlád. Eh, vstupují do toho další aktéři eh, s vhodnou eh, odpovědí, to jsou lokální orgány, občanská společnost, agentury, které už tady promluvily. Mnoho centrálních vlád členských zemí neposkytly konstruktivní nebo evropskou reakci na krizi. Absorpční kapacita na centrální na úrovni je mnoho, mnohdy nízká. Průměr je 90%, což ovšem já si nemyslím, že platí v mnoha zemích je to mnohem nižší, mnoho zemí ne, postupuje podle nejlepší praxe mm, při zprávě těchto fondů. EU, Evropský parlament, um, zpráva parlamentu komisi na toto téma. První závěr je, že přidaná hodnota EU je podpořit inovativní reakce, nejenom prostě obecná podpora práci v azylu a imigraci. A tím a toto by vlastně podpořilo ty, kteří poskytli pozitivní reakci. Jiné typy hnutí, e, také aktivity obcí a místních orgánů. Co se týče podpory občanské společnosti, tak já se chci vyhnout jaksi tomu komentáři, který lze předvídat, a totiž dejte nám více peněz. E, občanská společnost efektivně reaguje na tuto krizi. Jistě je to o penězích, ale e, jedno opatření, které by občanské společnosti pomohlo, by byla reforma finančního nařízení. A nevím, zda někdo je ochoten se pustit do tohoto boje. My jsme se o to pokusili při posledním MFF a daleko jsme se nedostali. Také chci zdůraznit, že občanská společnost v rámci EU která pracuje na lidských právech, lidských právech uprchlíků, je stále předmětem represálí. Například to, že je potřeba, aby vláda schválila občanskou společnost, než může dostat financování, to je problém v řadě zemích. Máme členy v členských zemích, které pracují pod dohledem, eh, hrozí jim bezpečnostní hrozby, represálie ze strany státních orgánů. Je mi líto, že se to děje v EU, ale to je realita naší práce. A to znamená, že musíme najít způsoby, jak získat přímo financování pro různé aktéry. Poslední bod. Krize vedla k novým potřebám, které nejsou nutně uh, Eh, jaksi odraženy ve financování, které bylo schváleno v době MFF. To je jeden z důvodů být radikální v té střednědobé revizi. Chci říct si toto. Otázka práv uprchlíků v Evropě, eh, potřeba vyhnout se další krizi, jak jsem řekla, to je krize politiky. Jedna z příkladů byla nedostatečná harmonizace a dodržování v EU financování lze využít na podporu tohoto. Další e, nová potřeba, e, nová restriktivní opatření členských zemí, což povede k novým potřebám. Vytváří to riziko e, zadržování, chudoby a vlastně ilegalizace migrantů. Hrozí, že E, toto opatření nakonec pomůže extrémismu tím, že vytvoří vlastně oblasti z, z bídy. My e, nechceme zavádět e, restriktivní opatření a pomáhat zmírňovat důsledky některých kroků členských zemí. Tím to uzavřu. Poslední bod byl o odpovědnosti, financování, možnosti hodnocení, vynakládání prostředků. My podporujeme dohledová opatření v rámci systému, kontrolu parlamentem, roli účetního dvora, OLAF, ombudsman. V některých případech je to efektivnější než eh, složitá externě zadávaná mm, hodnocení. Jeden problém, který máme. My chápeme, že je potřeba reagovat rychle, ale existuje názor, že některá opatření se produkují tak rychle, že je to obtížné kontrolovat. A mám na mysli především balíčku legislativních opatření, který je na stole, mnohé mají finanční implikace a například návrh nebo čas na návrh v komisi není k dispozici, čas na kontrolu parlamentem občanskou společností není dostatečný. Neměli bychom se e, dostávat do e, procesu schvalování na základě naléhavé události, který vlastně se vyhýbá demokratickému procesu. Takže vám děkuji za přítomnost této diskusi. Děkuji, kolegové. Máme krátkou eh, dobu na otázky a odpovědi. Mám tady eh, dva kolegy, pan, oh, pan Carrera, pan, pan Willot. Začneme. Začne Ana Gomez. Prosím, stručně a čistou, čistě jenom otázky. Chtěla bych se zeptat pana Carrery. Viděli jsme, že rozpočet se strojnásobil to je důležité. Já si totiž vzpomínám, že v lednu jste odpověděl na mou otázku, že máte z 80 eh, procent eh, rozpočet využití, že se nakupovalo zařízení pro Řecka. Vidím, že se to už napravilo. Ale ohledně zaměstnanců jsem se chtěla zeptat. Vy jste eh, říkala, že tu jsou plány na navýšení zaměstnanců. Po únorové radě jste měli mít posílení zaměstnanců, které by, kteří by byli vysláni členskými státy. Ale většina eh, těchto zaměstnanců šla spíš do Frontexu než do EASI, ale my teď potřebujeme EASu a to totálně. Já to mohu podpořit, protože jsem také byla v Idumeny v Dubnu, viděla jsem eh, tu obrovskou potřebu. A já jsem pracovala s kole- společně s Joe Vardencerem na tomto případě jezidů, kteří byli v Iduméně, chtěli do Portugalska, Portugalsko bylo připravené přijmout, ale teď ještě po třech měsících stále ještě o tom diskutujeme, ale situace je úplně stejná. Oni chtějí do Portugalska, Portugalsko je připraveno je přijmout, ale nic se nestalo. Můžete nám vysvětlit proč? A chci se zeptat pana Oula. Co jsme udělali například na posílení kapacity eh, orgánů různých? Například máme desítky tisíc eh, eh, mladiství, kteří údajně zmizeli. Členské státy a DG Home, zaměstnanci DG Home, kteří se na to dívají z pohledu zaměstnanosti, do, dochází jim to obrovské bezpečnostní riziko, že tito mladí lidé mohou být v rukou kdo ví koho. A mm, další prchají před extremisty a teroristy. Co se s tím dělá, aby se řešila situace eh, nezletilých? A na paní Vulet eh, úplně souhlasím s tím, co jste říkala že je opravdu ostudné, že se opakuje ta situace s eh, outsourcováním do Turecka, protože tím se neřeší ty základní příčiny. Protože tady by šlo o vykořenění korupce především, pokud bychom měli čili těm příčinám. Takže můžete nám eh, říct, jaký případ v členských státech Eh, může docházet k těmto změnám. Děkuji. Děkuji všem řečníkům za jejich příspěvky, které byly velmi užitečné. Nechci ani tak moc děkovat panu Ležerimu, protože ten nikdy neodpoví, neodpovídá na moje otázky, ale i tak bych chtěl položit nebo předložit tu úvahu všem eh, řečníkům, který tady hovořila, zejména Catherine Ward. Ona je velmi znepokojená efektivností financování. A hovoříme-li o té efektivnosti, tak eh, to eh, se bude vyžadovat přeskum vynaložených prostředků. A já se chci ptat na eh, jednu věc. Jsou to ty kontejnery, ve kterých uprchlíci mají přebývat, které eh, jsou podle mě naprosto neobyvatelné. <clears throat> Eh, ty teploty v nich jsou extrémní, buď v létě příliš vysoké, nebo v zimě příliš nízké. Poskytuje jedna evropská společnost, kterou tady nechci uvádět jménem, abych neřekl něco eh, kontroverzního, ale samozřejmě to jméno si můžete eh, dohledat a na ty kontejnery eh, šlo několik desetek milionů euro. Víme, že hovoříme o velmi zranitelné skupině obyvatel. <clears throat> Používají se velmi provizorní metody na Eh, jejich zabezpečení. Mě by zajímalo, jaké postupy nebo jaké město probíhá s formou zadávání veřejných zakázek. Je možné na to odpovědět? Myslím, že to právě nebude chybět eh, právě takové otázky, až tady nebudu, pane Diaz Další řečník, paní Šlaň. Myslím, že všichni se dohodneme na tom, že rozpočet se musí navýšit, aby se ta situace mohla řešit, ale já mám nejprve otázku na pana Kareiru. Když jsem navštívila dva hotspoty v Itálii, jeden na Lampedusa, jeden v Talantu, tak jsem tam neviděla žádné příslušníky EASO nebo Frontexu. Možná, že to prostě byla náhoda v ty dané dny, ale já jsem nedokázala si zjednat nějakou jasnou odpověď o tom, kolik kde, nebo kolik vlastně eh, pracovníků těchto agentur v těch hotspotech pracuje a co tam přesně dělají. Jestli jsem to pochopila správně, tak ESO poskytuje informace o relokaci. Takže kdybyste mi mohl říci, kolik pracovníků máte v těchto dvou hotspotech a co tam přesně dělají. A potom velmi stručně k tomu, co říká paní Bollard. Já naprosto souhlasím s tím, co jsme od vás slyšeli. I já tady vidím tendenci, která mě znepokojuje při této krizi, jak se externalizuje naše zodpovědnost za vnější hranice. To bude také předmětem toho příštího panelu. A poslechnu si, co budou říkat další řečníci ale zdá se, že ta příští finanční rámec jde přesně tímto směrem, že se odklání ty fondy na rozvoj, které by měly jít na řešení příčin migrace a jde to na ochranu hranic. To ale rozhodně nepovede ke snížení těch nerovností a spíše k jejich zvýšení, takže já s, tom s vámi naprosto souhlasím. Děkuji, pan Gerens. Děkuji, pane předsedo. Mně se velmi líbilo, co říkala paní A Řeknu vám proč. Jste říkala, že navýšení počtu vrchlíků je vlastně krizí eh, systému eh, řízení v našich členských státech. A eh, s tím já naprosto souhlasím. Ale potom jste říkala, a to pro mě bylo zklamáním, že jste říkala, že jsou tady země, které nezvládají spolufinancovat akce nevládních organizací. A, nebo to různě podmiňují, což je pro vás neakceptovatelné. Já vím, že určitě nemá cenu teď poukazovat na ty státy, které nedělají nic nebo které to dělají hodně, ale vím tomu, že eh, jsem ve výboru pro rozvoj tohoto parlamentu, tak eh, my bychom měli kontrolovat exekutivu v této oblasti a proto by mě zajímalo, které jsou to ty státy, které eh, vám vadí nejvíce? Eh, myslím, že by na čase přestat s tou hrou naschovávanou. My si předvoláme před náš výbor, aby nám vysvětlili, proč nepracují tak, jak eh, by to naplnilo vaše očekávání. Vaše očekávání jsou oprávněna. A my bychom vás chtěli podpořit, podpo, podpořit v tom, co jste říkali. Děkuji, paní Hautala. Děkuji. Já se pokusím být co nejstručnější, ale asi bych potřeboval položit eh, eh, otázku panu Manservisimu, ale eh, vzhledem k tomu, eh, že ten bude mluvit až později, tak eh, a já tady nebudu moci tak dlouho být, tak eh, bych se také chtěl zeptat na něco, co tady právě <clears throat> zaznělo to, jakým způsobem některé státy se k tomu staví. Dochází eh, k velkému posunu ve financování našich priorit v oblasti rozvoje. Teď podívám na návrh rozpočtu na příští rok, tak to tam eh, je viditelné. Tam se snižuje ten nástroj na rozvoj, také nástroj na stabilitu a míru. A možná, že příští týden komise předloží nějaké návrhy na přesunutí ještě více peněz na migraci a bezpečnost. Takže jak máme zaručit, že to řešení těch hlubších příčin migrace a uprchlické krize se nějakým způsobem bude financovat. To si myslím, že by měli slyšet eh, členové všech relevantních výborů. S tím se musí něco udělat. A děkuji paní Bulat za to, co jste říkala. Všechny ty legislativní změny teď se přijímají tak rychle a není vůbec šance, aby to občanská společnost, a parlament mohl demokraticky kontrolovat. A to je také nepřijatelná situace. Vaše poslední poznámka týkající se toho menšování prostoru pro občanskou společnost, nejen v těch eh, zemích, eh, na které se teď zaměřujeme, ale eh, jsme to svědky také v některých členských státech. Víme, že britská občanská společnost už nemůže lobovat těmi penězmi, které dostane od britské vlády. Jak můžeme řešit tyto krize, pokud nezapojíme občanskou společnost? To je problém nejenom v EU. Paní komisařka Gorgeva dnes odpoledne přijde na eh, výbor pro rozpočet, ale vy samozřejmě máte obecnější eh, komentář k tomu. Tolik tedy a nejprve pan Ol bude odpovídat. Děkuji. Já eh, S velice stručně zmíním několik bodů, které padly v této diskusi a také to zmínili další řečníci. Pan Depre se také ptal na Turecko se, vrací, eh, se nevrací migranti do Turecka z řeckých ostrovů nyní. Teď máme asi 8600 uprchlíků na řeckých ostrovech. To, že se nikdo nevrací, ukazuje, že dohoda s Turky funguje. Azylová postupy fungují, protože nyní všichni víceméně požádali o azyl v Řecku, postupy běží, nikdo se nevrací a již padl dosedek odvolacího soudu, že nikdo nemůže být vrácen do Turecka z humanitárních důvodů. Takže to jsou důvody toho, proč teď nejsou vraceni. A také to ukazuje, že naše azylové právo se stále důsledně aplikuje. Druhý bod, tomu, co řekla paní Volard, stručně. My samozřejmě budeme konsultovat eh, nevládní organizace v souvislosti se prací na MFF. Jistě budete konsultováni, no to se můžete spolehnout. K MFF. Flexibilita byla zmíněna několikrát. Ještě jednou chci říci, že hlavní výzvy, které máme v oblasti azylu a migrace, jsou změny e, krizového prostředí těch tras, to už bylo řečeno, a také nadcházející změna finanční Eh, ho prostředí, protože členské státy budou muset investovat do infrastruktury a vzhledem k tomu, že máme finanční rámec z roku 2011, musíme být flexibilnější, což je eh, nejdůležitější pro nadcházející MFF. Legální migrace, migrace usídlování. Komise přijde s návrhem v příštích týdnech stru, eh, pro, pro systém přesídlování. Před více než rokem by to nebylo možné. Teď to bude možné, předpokládám, že Rada bude k tomu přistupovat pozitivně. Doufejme, že v evropském legislativním rámci bude existovat tento nástroj. Šestý bod, to také řekla, řekl někdo z, eh, z poslanců, Eh, větší restriktivní opatření, represi, represivní opatření. Já jsem zdůraznil na svém úvodu, že máme šest bodů. Schengen, externí hranice, azylový systém, návraty, příčiny, legální migrace, integrace. Pracujeme na všech šesti. Co ale není možné, že bychom mohli pracovat jenom na společném azylu a vynechat eh, externí, mm, řízení externích hranic. Takže to je kritika, že jsme stále tedy represivnější, která je není pravdivá. Paní Gomez, vy jste se ptala na My jsme e, vytvořili plán odpovědi v, červ, v březnu s UNHCR a společně s agenturami, eh, které se týkají i ochrany mladiství, dětí bez doprovodu a musíme řešit všechny body v tomto plánu. Co se týče finančních prostředků, máme 20 tisíc přijímacích míst, eh, vytvořených UNHCR v rámci eh, dohodě o delegování, kde je, který má 80 milionů euro. Řecké stát Eh, orgány přislíbily 30 tisíc míst, což nyní dělá Ministerstvo obrany. A jenom chci připomenout, že eh, v rámci nástroje jako eh, Řecko má k dispozici 2854 milionů euro, což je hodně peněz, většinou v národním programu je třeba to absorbovat. Veřejné zakázky v Řecku já vás mohu informovat, že nyní probíhá audit hotspotů. Auditní tým je v Řecku, Itálii. Posuzuje to, zkoumá to. Veřejné zakázky jsou především ovšem odpovědností členského státu, to je jasné. My nekupujeme, to dělá členský stát, ale monitoring probíhá. Tím asi skončím, protože nám dochází čas. Děkuji. Mm, slovo má pan Nejda k tomu, co eh, bylo adresováno vám, prosím. Já jsem, pardon, nerozuměl. Takže mé, moje otázky, dobře. Mm, pan ředitel již odpověděl na většinu těch, které, na které bych já odpovědět nemohl, takže jenom několik aspektů velice stručně. Eh, Zaměr, záměr mé intervence byl, abych ukázal dynamiku e, růstu a změny EASO a ne tedy, a, a, a, také reagovat na konkrétní otázky. Pokusím se tedy o to. Modus operandi v Itálii, v Řecku je velice jiný, velice odlišný. V Řecku není mm, přímo eh, registrace migrantů, kteří mají nárok na eh, přesídlení. Děláme informační kampaně, snažíme se být co nejaktivnější při registraci migrantů, kteří pak jsou přesídleni mezi členskými státy. Ne, že bychom mm, na tom netrvali, ale proto, že to z řady důvodů stále ještě není možné. Eh, jako eh, pro co se týče jezické komunity, tak eh, ne, snažíme se, ale nemůžeme ovlivňovat řecký jazykový systém. Poskytujeme informace, ale není to v rukou mých ani mého týmu registrovat migranty pro přesídlení. To tedy mohu říci k tomu. Nebudu Eh, odpovídat na to, co řekl pan Diaz de Mera. Odpověď padla už. EASO má velkou přítomnost v táborech, ne v karatepe například, ale většinou pracujeme na eh, té dohodě s Tureckem. Jsme vlastně eh, zpracováváme jednotlivé příklad, případy, ale ne nevytváříme kapacity na ubytování e, během doby, kdy migranti čekají na e, to, kdy budou zpracovány jejich žádosti. E, paní Schlein, návštěva Lampaduzy Ananta, tu já bych vás chtěla pozvat ještě jednou, abychom tam byli. To jsou ale dvě lokality, kde používáme jenom mobilní týmy, je tam velká eh, eh, přítomnost v Dublinu a Miláně na těch hotspotech. Používáme mobilní týmy v Itálii, protože my v těch hotspodech v Řecku, v Itálii tedy se nespracovávají ty případy. Na rozdíl od Řecka, kde musíme dělat tu práci v těch hotspotech. V Itálii eh, jsou rychle registrováni Frontexem a my máme poskytovat rychlé informace, pak se vrátíme zpátky do centrální kanceláří, kde to zpracujeme. Takže když se podíváte do kanceláří v Itálii, kde se to zpracovává, tak uvidíte mnohem větší počty našich zaměstnanců, ale mm, e, pak při příjezdu jsme tam jenom na poskytování informací v několika hodin, o nic víc. Děkuji. Paní Volard. Já chci uh, zmínit jednu věc, kterou řekl pan On. Já jsem hovořila o dvou eh, fenoménech. Jedna je mm, vlastně potlačování občanské společnosti, to, uh, ten zmenšující se prostor pro fungování občanské společnosti v celé řadě členských zemí. To je něco úplně jiného, než vaš, je vaše práce, než to, co dělá komise a parlament, které, které velmi podporují ehm, snahu o, omezení podobných opatření. A to zmiňuji v kontextu za jenom zajišťování způsobů, jak získat financování přímo do členských zemí, do občan, občanské společnosti, protože my spoléháme na systém, kdy členské státy buď eh, musí schvalovat občanskou společnost, a kreditovat znamená to, že se často nedostanou ty peníze k těm správným lidem. Rest, se týče toho výrazu restriktivní opatření, tak já jsem měla na mysli restriktivní opatření o, ve smyslu omezování práv uprchlíků a e, týkalo se to hlavně opatření členských zemí. Já jsem se právě vrátila ze severských zemí a jsem velmi zděšena těmi opatřeními, které procházejí parlamenty v zemích, které byly baštami lidských práv, nejenom v Evropě, ale globálně. Myslím, že ty implikace těchto změn pro Evropu, pozici Evropy ve světě, ale i pro jiné země, tím, že budeme takovým špatným vzorem spíše než normou, jako v minulosti, tak to už začíná vyvolávat značné problémy, jako rozhodnutí v Keni, že už nebudou chránit uprchlíky. A já jenom vyjadřuji svoji naději, že Evropská komise mm, se tomuto vyhne a e, bude i nadále podporovat základní práva ve svých opatřeních. My se snažíme analyzovat všechny legislativní návrhy, Eh, které vydáváte. A jsou oblasti, kde máme obavy, jiné oblasti, kde to podporujeme, to je součástí probíhajících diskusí. Eh, abych to spojila s tím, co bylo řečeno o lokalizacích, eh, potřebujeme nové kreativní, inovativní opatření, které to podpoří relokace, je základní Eh, věc, eh, je možné dělat víc eh, pro mm, vytváření pobídek a podobně. Co se týče Dublinu, což je takový mm, jaksi sankční přístup k sekundárnímu pohybu, to spíše zatlačí lidi do podzemí, místo toho, aby jim to dávalo pobídky se někde usadit, ať je to v Portugalsku, Estonsku nebo jinde v dalších zemích, které se tedy zavazují k něčemu. Na závěr jedna velice významná otázka vzhledem k humanitární krizi, která se vyvíjí, ale jsou mm, oblasti, kde tomu je jinde, tak je i jinde v Evropě. To je velmi deprimující, je to hamba a reagovat na to jako byrokrat, tak jedna z věcí, kterou chceme zajistit, aby platili Ehm, pravidla pro veřejné zakázky, monitorováno financování, když je poskytováno na, teoreticky na ochranu uprchlíků v každé situaci. Myslím, že jsme v rané fázi ehm, humanitárního financování pro Řecka a také bychom prosazovali něco, co bychom mm, monitorovali, co se týče efektivního využívání fondů, účast OLAF, posilování OLAF, to je eh, asi eh, pozitivní pro mm, vzhledem k Brexitu. Musíme zajistit, aby ty principy eh, se aplikovaly ve světě které se aplikují ve světě, aby se aplikovaly tady jako humanitární pomoc. Tady například humanitární summit odsouhlasil, že 25 financování humanitárních akcí by mělo jít lokálním aktérům. Peníze do Řecka ale podle toho se tímto principem neřídí, i když paní Georgieva eh, o to velmi usilovala. Eh, musíme vytvořit kapacitu mm, řecké občanské společnosti a agentuře a Další je hladký přechod od dočasné humanitární situace, která bude vždy méně uspokojivá, směrem k rozvojové perspektivě těch, pro těch 55 tisíc lidí, které jsou nyní v Řecku. E, z nich některá e, malá část bude z, e, odesláno zpátky do Turecka, což je ostuda, ale ostatní by tam měli mít dlouhodobou perspektivu, což je otázka integrace a podpory uprchlíků a imigrantů populaci. Děkuji. Škoda, že nemáme víc času, abychom mohli diskutovat déle o tomto tématu. Chci poděkovat všem čtyřem řečníkům. A nyní přejdeme k dalšímu panelu, to bude financování vnější činnosti ve vztahu eh, k emigrační krizi a eh, předseda to budou eh, paní Valenciano. Valenciano a Pamponga, prosím. Chers collègues, bonjour à tous. Nous sommes en retard dans notre temps, il nous reste une heure. Pour... Nám zůstává ještě hodina na tento panel. Takže aniž bychom dále protahovali celý proces, tak dám slovo našim stěným pozvaným Stefano Manservisi, generální eh, ředitel DEFCO, Christian Danielson, DG NIR e Vincent Košitel, který je z Vysokého uh, úřadu pro uprchlíky Sara Trezoriery, místo uh, zástupkyně ředitelky úřadu OND, ONG Oxfam. A, takže nyní bez dalších průtahů dávám slovo panu Monservisimu, aby nás seznámil um, s tímto novým panelem. Děkuji vám, děkuji. Je to významná příležitost, čas je, máme krátký. Je to tedy příležitost stavět, eh, budovat ehm, bilaterální jiné vztahy abychom zůstali eh, v rámci debaty, která dodrží časový limit. Je to příležitost jít trošku víc do hloubky. Takže několik takových prvků, tomu bychom vytvořili určitý rámec debaty, abychom vám dali určité informace. Za prvé je důležité vyjasnit, že soustazněnost eh, mezi rozvojovou politikou a migrací určitě existuje a jaké jsou nástroje. A pak se podívat eh, vstříc budoucnosti. Někdy existuje určitá nejistota ohledně toho, eh, o čem je vlastně řeč. Není to poprvé, kdy rozvojová politika je konfrontována s migrací. Vždy byl určitý, to byl určitý vztah, který nevždy byl jednoduchý a někdy to byl určitý konflikt. A v rámci například cílů tisíciletí migrace nebyla zmiňována, ale byla tam třeba velký migrační tlak ze subsaharské Afriky do Španělska k Evropě. Eh, v, v půlce kolem roku 2005 a vždycky jsme museli vymyslet eh, nějaký přístup. Vzniklo několik iniciativ, v nedávné době se k ním připojil kartumský proces, také politický eh, rámec, globální přístup eh, k mobilitě eh, migrační. Čili je tu určitý úzký vztah mezi tím, co děláme v našich vnitřních politikách a jaký dopad to má na migraci, na migrační toky. Dlouho jsme říkali, že migrace a mobilita spíš probíhají teda, tedy směrem jich-jich, ale spíš než jich-sever. A dlouho jsme byli schopni se e, vnímat tedy ten, tento vztah, ale zároveň se vystříhat, vyhnout nutnosti plné definice a um, plné soustažnosti definovat tu soustežnost mezi rozvojovou politikou a migrací. Přivedlo nám to hodně zkušeností, ale také nedostatků. Někdy například to bylo na úkor důvěryhodnosti rozvojové politiky. A mnozí naši občani to vnímali jako něco, co není schopno řešit um, ty prvotní příčiny. A Přitom se na to dávalo víc peněz bez, bez velkých výsledků. Teď došlo k posunu, protože po přijetí nových cílů, tak ta realita tohoto vztahu, kde migrace se stala důležitou jednou silou rozvoje, tak už to není možné. Čili výjdu z tohoto spíš než z krátkodobého tlaku na naše hranice, protože to je, to je správný přístup. Prostě to, že uznáme určitý vztah, který už máme v rámci SDG, a tím pádem můžeme vytvářet mnohem integrovanější politiku. Je to ovšem samozřejmě velká výzva a musíme přemýšlet o tom, jaká ta vazba je. A pokusíme se to zasadit do širšího kontextu, uznat také chyby, kterých jsme se dopustili, otevřeněji uznat také rizika, která přijímáme, ale na konci také mezi institučně se rozhodnout řešit to společně. Takže teď jsme v té druhé části, která spadá pod SDG. Migrace a mobilita už je součástí um, rozvojového paradigmatu. A pak víte, že to byl tlak toho, čemu se říká migrační eh, krize. Ve skutečnosti musíme tyto dvě věci oddělit. A to z důvodu zacházení, které si lidé, jedinci zaslouží. Potřebují, potřebujeme k tomu tedy jiné nástroje. Ale skutečnost je taková, že po Evropské radě máme jasné pokyny a musíme zajistit rychlý přesun, rychlý posun, abychom tuto otázku řešili. Jsou tu různé zkušenosti. Já se zaměřím na to, čemu se říká středomořská trasa. To znamená ten velký tlak ze subsaharské Afriky. Pracovali jsme pochopitelně pod časovým eh, tlakem, aby bychom porazili eh, ty převaděče, aby ten jejich business model eh, byl přerušen. Ovšem, jaká byla pak naše reakce? Deklarace, to byl první politický krok prohlášení z Valety a nový nástroj, což byl Trastový fond pro Afriku. A v těchto třech s těmito třemi způsoby jsme se snažili zachytit eh, tedy celou tu situaci a um, lépe zvládat migrační tlaky, migrační jev a prvotní příčiny což je chudoba, klimatické změny, válka, nejistota a také nový faktor mobility, který lze identifikovat demografickou eh, propastí mezi subsaharskou Afrikou a Afrikou, to zná stárnoucí a naopak eh, exponenciální růst. Pokud nebudeme mít dlouhodobou vizi, můžeme se snažit zastavit, co chceme, ale nebude to fungovat. Takže tolik eh, ohledně toho, co, o co se máme snažit, abychom se nesoustředili jenom na ty nejkrátkodobější cíle, protože eh, tato krátkodobost našich cílů bohužel tu eh, byla až příliš často Fond zvality mobilizovali na 8 miliard eur. Trastový fond má mobilizovat národní zdroje z členských států a zatím členské státy dali k dispozici 900 milionů na projekty, takže je to úspěch. Ovšem bylo to selháním z hlediska atraktivity pro členské státy, pokud to tak mohu říci. E, čísla jsou známy. E, vidíte, že členské pokud je o jenom členské státy, tak je to 80 milionů, takže tam to není až tak moc z té celkové částky. Ale je tu určitý, je to určitý proces, je lepší být inkluzivní s málo prostředky, než exkluzivní. Takže to prvním krokem procesu a to v rámci této nutnosti um, jakési revoluce. A, takže, co jste viděli? To sdělení o novém partnerství, poslední reakce, kterou navrhla komise a rada schválila, abychom přijali další krok a abychom vytvořili dlouhodobější rámec. Co jsme udělali? Víceméně jsme se řídili stejným přístupem, ale snažili jsme se ho konsolidovat. Tím, že jsme přidali tu skutečnost, že trasový fond je klíčovým nástrojem, měl by být doplněn těmi 1,8 miliardami z členských států. A rozhodli jsme se k tomu ještě připojit 500 milionů, abychom řešili tu krátkodobou eh, záležitost. A řekli jsme, že i Toto by mělo být podloženo 500 miliony z členských států, abychom dosáhli té kritické masy z krátkodobého hlediska. Co to znamená krátkodobé hledisko? Aby se začaly věci skutečně dít. Abychom měli, aby to bylo doprovázeno i návratem. Eh, návraty nemůžeme jen tak eh, sledovat, ehm, protože když je někdo navracen do svého domova, tak je to rozvojová operace abychom pomohli těmto lidem, aby se s nimi bylo dobře zacházeno, aby dostali možná nějakou ochranu. To je rozvojová operace. Řešit tu eh, inkapacitu, neschopnost daného státu um, bojovat s převaděči a chránit své hranice. A krátkodobě i tady na základě agendy Sadis ABB a tak dále bychom měli zajistit určitý posun z čistě rozvojové pomoci, z ODA, a použít eh, ODA jakožto páku na to, abychom eh, tím generovali investice. Tyto výzvy nelze řešit pouze projekty, ale musíme mít celkovou dlouhodobou vizi na tvorbu pracovních příležitostí, abychom skutečně odstranili ty prvotní příčiny, což je nedostatek pracovních příležitostí, dále nejistota eh, potravinová z důvodu klimatických změn. Ale musí v tom být nějaké investice. A proto jsme řekli, budujme na tom, vytvořme investiční fond nebo investiční nástroj, němž můžeme dát dohromady prostředky, abychom získali veřejné i soukromé um, investice, finance. Um, to je ta první změna um, paradigmatu, o kterou se snažíme v první řadě. Musíme to lépe prakticky definovat, ten, ten přístup, kritéria, selekce a tak dále. A samozřejmě to bude zahrnovat i celou řadu různých bilaterálních kontaktů. Děkuji, pane Monservisi. A dám slovo panu Danielsovi Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, tak jak Stefan říkal, jsme vždy připraveni k dialogu, já osobně i bilaterálně, pokud jde o otázky, ke kterých se nebudeme moc dotknout. Já bych doplnil Stefana a tím, že bych řekl něco o syrské krizi, o tom, jak tento fond přispívá dlouhodobé pomoci těm zemím, které leží v sousedství. A také možná bych navázal na sdělení, o kterém Stefano mluvil. Byla to právě syrská válka, která generuje to zaměření na krizi, o které dnes mluvíme. Pochopitelně to mělo dopad na příjmy sousedy Syrii, Libanon, Turecka, Západní Balkán. Proto bylo důležité, aby komisař za Evropskou unii reagoval velice rychle a řešil aspekty související s krizí tím, že bychom eh, přesunuli ty eh, cíle eh, kvůli třem věcem. Těm v humanitární nouzi pomoci, dále v sociálně ekonomickou integraci uprchlíků v hostitelských komunitách a v neposlední řadě posílit odolnost hostitelských komunit ve světle tohoto masivního přílivu. Mluvíme o 2,7 uprchlících v Turecku, jeden ze čtyř teď v Libanonsku je uprchlík, v Jordánsku je to jeden z deseti. Proto jsme vytvořili regionální fond Evropské unie, který má za cíl reagovat na tuto krizi. Je tam Turecko, Libanon, Syrie, Jordánsko a Egypt a země na západním Balkánu. Eh, cíl je jasný, pomoci vzdělávání, ochraně eh, mladých zranitelných osob a také posílení životní úrovně a přístup k pracovním místům na obou stranách. Teď jsme se dostali na číslo 733 milionů. Myslím, že fond je velmi důležitý, aby také členské státy mohly více přispívat. Jak říkal Stefano, je tady velký prostor pro zlepšení. Máme teď 69 milionů ohledně příspěvku do tohoto fondu a pokud jde o těch 733, podařilo se nám alokovat o něco více než 600 milionů. Dále v březnu letošního roku jsme dohodli s Tureckem strategii proti pašování migrantů a umrtím na moři a také proti nelegálním tokům v Egejském moři. Evropská unie pak pomáhá přesídlení uprchlíků v Evropské unii a také posílení finanční pomoci Turecku a také urychlení vízové liberalizace pro turecké občany, jakmile budou splněny podmínky. Pokud jde o finanční pomoc, vytvořili jsme nástroj pro uprchlíky pro Turecko. Je to iniciativa, která koordinuje pomoc členských států i komise, tak aby bylo možné řešit problémy, které řeší Turecko, a to urychleným způsobem. Nejsou to zvláštní peníze. Peníze e, jsou součástí rozpočtových linek a my, jakožto parlament, máme stejné právo přeskumu. Ten nástroj má za cíl um, napomáhat infrastruktuře, sociálnímu rozvoji, vzdělávání a tak dále. Máme 3 miliard na leta 2016 až 17, 2 miliardy jsou příspěvky členských států a do léta předpokládám, že dvě třetiny původní částky bude přiděleno pro podporu těch cílů, o kterých jsem mluvil. Zároveň se nám podařilo přeorientovat tradiční nástroje v rekordním čase, pokud jde o podporu vlád v západním Balkáně, abychom pomohli řešit výzvy spojené s uprchlickou krizí. Čili Toto jsou konkrétní kroky. A jak budeme pracovat v budoucnu? Existuje jeden aspekt, který je nesmírně důležitý pro všechno, a to je holistický přístup. Šli jsme eh, do těchto úvah se zohledněním všech aspektů, které máme k dispozici. Pochopitelně je možné dělat spoustu věcí lépe, ale také tady máme určité poučení, které můžeme využít pro středomořskou cestu. S ohledem na dlouhodobé cíle je jasné, že i když uprchlická krize pohotila mnoha naše úsilí v posledních měsících, musíme nadále pracovat na dlouhodobé spolupráci. Protože i když syrská krize skončí, což doufáme, že bude brzy, výzvy nelegální migrace a nucené přemístění eh, budou pokračovat a proto je třeba, aby Evropská unie eh, měla toto v středu svých zájmů v příslušném kontextu. Proto máme tedy tyto tři akce. Lepší zprávu hranic, lepší budování kapacit pro zvládání migrace a fungování národních systémů azylu více, eh, strá, eh, více pomocí pro řešení nelegální migrace a také my tady máme několik možností, třeba také nástroj pro eh, severní Afriku. To je ale věc separátní. Jsme si dobře vědomi významu zemí jako Maroko, Libie, Egypt nebo Tunisko protože je třeba s nimi spolupracovat, pokud jde o celou tuto problematiku. A nesouvisí to pouze s jejich možností zvládat migrační toky z jejich vlastního hlediska, ale souvisí to i s tím, co říkal Stefano. S migrací z širokého slova smyslu, protože mnohé z těchto zemí jsou také zdrojem migrace a proto je pro nás důležité podpořit jejich rozvoj, aby bylo možné celou tuto věc zvládat. Vzhledem k signálu, který vyslala, vyslalo poslední dělení o externí dimenzi migrace, je také důležité se podívat na rozvoj našich nástrojů a to je jeden z důvodů, proč jsme eh, jednali s Jordánskem a Libanonem o tom kompaktu o kterém eh, teď mluvíme, je to eh, skutečná záležitost, kdy my pomáháme těmto zemím, ať už se jedná o rozvoj nebo obchod, nebo nezbytnost financování jejich vlastní infrastruktury. O, ovšem, co je s tím spojeno? Odolnost těchto zemí vzhledem k tomu, že musí řešit opravdu velká čísla uprchlíků. Obsahuje to tedy i jejich závazky. Ekonomická integrace syrských uprchlíků, jejich vzdělávání a tak dále. Pokud jde o Tunisko, momentálně se zamýšlíme nad tím, jak lépe vyjádřit naší silnou podporu pro slibný demokratický proces, který v této zemi probíhá. My jakožto komise s vysokým představitelem přijdeme se sdělením v následujících týdnech a jsme si jistí, že to bude užitečné pro náš dialog s Tuniskem i pro nas- lepší nastavení priorit v tomto kontextu. Zároveň budeme stavět na spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, které budou sehrávat velmi důležitou roli, protože to souvisí především eh, s mm, kořeny, s jádrem důvodů pro migraci. Jedná se o také o provázanost s kapitálovými trhy a posílení grantů pro konkrétní země. Toto budu eh, zkoumat já a bude to součást diskusí, které budou navazovat na sdělení. A na závěr, Potřeby našich sousedů jsou ohromné. Eh, nejedná se pouze o přímé dopady uprchlické krize, ale jedná se také o řešení potenciálních zdrojů nestability a ekonomického úpadku což znamená, že musíme našim partnerům lépe zvládat aspekty migrace a také posílit jejich prosperitu. Myslím si, že toto je klíč pro řešení hlavních příčin eh, migrace. Děkuji. Eh, dávám slovo panu Koštelovi na 8 minut. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání, které jsme od vás eh, dostali. Ano, toto slyšení je opravdu skvělou příležitostí. 65 milionů je pravděpodobně vymístěno, vysídleno po celém světě a 80% jich je v rozvojových zemích toto je situace, kterou nemohl nikdo předpokládat. A jak víte, tak eh, rozvojové aktivity jsou definancovány desetinásobným rozpočtem než humanitární aktivity my musíme také se zabývat jak eh, humanitárními, tak i rozvojovými akcemi. Nyní eh, sice vydávají velké prostředky, ale zatím nevidíme úplně jasné dopady. A my se musíme zaměřit především na Afriku, kde pouze několik procent Eh, například 11 v Mali dostává 11 eh, celkové rozvojové pomoci. A například tady máme Irán eh, nebo potom Afganistán a my tady máme všude v těchto oblastech podobné počty, protože vysídlování podporačuje již několik let a právě proto musíme vytvářet plány odolnosti, které jsou krokem správným směrem. Pan Danielsen nám vysvětlil, jaké jsou tyto nové nástroje a nové e, přístupy, které nebudu opakovat. Investice a financování e, je velkou výzvou, která je před námi a my musíme naše financování zaměřit jak na stávající eh, stanoviště těchto lidí, tak i na země původu je třeba financování ještě zvýšit a musíme také rozvíjet rozvojovou pomoc. Eh, dělení EU z března 2016 je skvělým politickým rámcem, který musíme provádět. My musíme také se snažit o to, aby opravdu tento plán eh, se stal realitou. A nyní, když se dostávám k finančním nástrojům EU, tak tady je velký počet těchto nástrojů a my jsme humanitární agenturou a zabýváme se také fragmentací. Jsou zde různé finanční toky a každý tento tok má svá vlastní pravidla, má také svou vlastní flexibilitu a takováto fragmentace nadále podkopává koherentnost a trvalou udržitelnost těchto programů. My jsme také zaznamenali, že Evropská unie stále více citlivěji vnímá pře krývání jednotlivých finančních aktivit. Například v Libii máme 31 zadržovacích táborů, které jsou velice špatné. My dokážeme financovat pouze asi 10 těchto center. My nemůžeme získat financování z jiných částí komise, tak abychom zvýšili finanční prostředky do těchto centrel. Jestliže dostanete finance z jedné části komise, nemůžete je dostat z jiné části komise. A zde bychom měli postupovat soudržně. A také financování se dá velice těžko přesně předpovídat. A tím pádem eh, to souvisí s mnoha problémy v každodenním životě. Finanční prostředky nejsou také dostatečně flexibilní, tak abychom mohli tyto prostředky zacílit na velice mobilní Eh, populaci. Já nebudu nyní hovořit o eh, svěřeneckém fondu pro Afriku a také ne o finančních prostředcích pro Turecko, o tom již se hodně hovořilo a my doufáme, že tyto nástroje jsou stabilní a pivné. A pak je tady ještě další financování z dlouhodobého a střednědobého hlediska, ale jsou velice fragmentované a například se o některých eh, finančních prostředcích se diskutuje velice dlouho, jako například se to týká také programu pro africký roh a dochází tedy k velmi zpomalené implementaci. Vidíme, že také z členských států přichází eh, finanční prostředky, ale využívání těchto prostředků není dostatečně koordinované. Právě proto co bychom chtěli postupovat konzistentněji. Jak již jsem řekl předtím, tak rozvojová pomoc nemusí být vždy strategicky zaměřená, ale nyní byl předložen návrh, že pomoc a také rozvojová pomoc může být více zaměřena na uprchlické toky do Evropy, ale proto potřebujeme lepší řízení, lepší sladění eh, akcí členských států s akcemi komise. Jak víte, bude se konat zasedání 19. září svolané generálním tajemníkem OSN tento summit nám nabíž, nabídne příležitost, abychom zde také diskutovali o migrantech a o prchlících. A v této oblasti by měla Evropa se hrávat vedoucí roli a vytvořit kompakt, který bude zaměřen právě na tyto skupiny lidí a také by se měl tento kompakt zaměřit na e, ekonomické záležitosti. Já si myslím, že také návrh pana Soroše by mohl být cílem pro Evropskou unii. My společně s ostatními aktéry vítáme příležitost více spolupracovat s Evropským parlamentem před summitem 19. září a například také navrhnout vznik eh, neformálního parlamentního výboru, který by zabezpečil konzistentnost našeho přístupu. Děkuji. Merci, monsieur le directeur. Je donne... Děkuji. A nyní Madame Desorieri. Děkuji vám. Já chci říci, že dnes se tu bavíme o financování externích kroků pro uprchlíky. Ale co ostatní externí a vnější činnost? Co zůstane v tom rozpočtu pod okruhem 4 na to, abychom lidi dostali z chudoby a zajistili eh, ochranu lidských práv? A v tomto ohledu mi dovolte několik poznámek eh, ohledně kvantity i kvality financování a jeho poslání. Abych začala tím objemem, není to poprvé, kdy okruh 4 je vystaven tlakům, ale teď je, tentokrát je to naprosto bezprecedentní. Z tohoto hlediska je jasné, že plánování v rámci víceletého rámce nepředpokládalo tu situaci, v níž se letos ocitneme, ani situaci v roce 2016 a z této perspektivy, pokud tyto tlaky budou eh, pokračovat, pokud budeme potřebovat nové nástroje, které si vyžádají eh, financování z jednotného rozpočtu, který se nezvýší, <clears throat> tak potřebujeme mnohem větší jasnost ohledně toho, jak všechny tyto prostředky eh, získat, jak kde je najít. A protože nemůžeme vynakládat prostředky víc než jednou, jak můžeme zajistit, aby stále byly nějaké prostředky na rozvojovou agendu, vzhledem k tomu, že 95% okruhu 4 se používá jako oficiální rozvojová pomoc. Takže je tu otázka adicionality těchto financí. A také je důležité, že flexibilita nesmí být náhradou za adicionalitu. Hodně se říká, že to musí být flexibilní, to může v některých věcech být užitečné, ale nenahradí to eh, finance, pokud budou, bude větší poptávka. Jakožto zástupci občanské společnosti v rozvoji samozřejmě eh, prosazujeme zvýšení okruhu 4 A samozřejmě za správných okolností. Teď budeme mít 2,2 milionu ročně na migraci. Ehm, chceme vidět podrobnosti, ale bude to také otázka kvality tohoto, těchto financí. Lisabonská smlouva je jasná. Rozvojová spolupráce má jakožto primární cíl odstranění chudoby. Jakým způsobem bude tato dohoda respektována při přípravě nového rozpočtu a s ohledem na sloučení rozvojové pomoci s dalšími cíly. Smlouva také hovoří o ucelenosti rozvojových politik. A stávající návrhy a mechanismy, jako je například Trustový fond, tak je velmi seriózní otázka, jestli neodsáváme prostředky, které cíl, měly za cíl dlouhodobé cíle, protože rozvojové cíle jsou dlouhodobé a používáme je k podezřelým krátkodobým účelům. A já doufám, že tato instituce eh, se na to eh, se tím bude zabývat velmi eh, opatrně, velmi obezřetně a podrobně. Ale otázka transparentnosti. A to nejenom v rámci reportingu, ale ohledně toho, co vlastně se seškrtá, pokud se nějaké prostředky eh, budou přesunovat na tu vnímanou výzvu migrace. Jaké programy už podporu nedostanou? Hovoříme o migraci a uprchlících zahrn, bude to zahrnovat například podporu rvanských uprchlíků v Tanzánii? I když to není země původu ani země tranzitu z hlediska evropské klasifikace? Čili je tu hodně otázka, otázek ohledně kvality pomoci. Protože nám se nezdá, že by mnohé z těch návrhů byly v souladu se smluvními závazky a pařížskými zásadami je potřeba to znovu sladit a my doufáme, že se tak stane brzy a správným směrem. V tomto ohledu si také zmínit um, bezpečnostní um, um, rozvoj. To je něco, co je zásadou toho uceleného přístupu a je to důležité, ale stále více vidíme, že používáme rozvoj pouze jako bezpečnostní nástroj, <clears throat> což nemá být. Má to být součást toho komplexu. Čili jsme trošku znepokojeni hledně toho, eh, je, kam to směřuje a, a jak se to má k té ucelenosti politika. Tím se dostáváme těm partnerstvím v novém e, sdělení. 131 organizací občanské společnosti v Evropě, které zahrnují rozvojové, humanitární, lidskoprávní, asilové mla, skupiny mládeže a církve, odsoudili tento přístup. Jsme proti použití evropských nástrojů k tomto účelu a jsme proti cílům. To znamená myšlenka že jsou tu specifická zvýšení návratů a rád myslí, že to je cíl. To je snížení a omezení evropské zahraniční politiky a z naší perspektivy je to cesta, která vede k tomu, že celá evropská vnější činnost bude znamenat méně než eh, celek, než soubor všech jejich částí. Takže, až se bude Evropský parlament zabývat těmi zdroji na vnější činnost, tak chci připomenout jména, která vám si budou známá. Hawa Ibrahim z Nigerie, právník, eh, který zastupoval lidská práva, odsouzená ehm, k Eh, například amputací, makamenování Salu, Salamit Asman ze Sudánu, který zastupoval zadarmo, tady poskytoval právní pomoc týraným osobám eh, vystaveným zneužitím lidských práv, který byl často sám vězněn. Amamafus a Sanusi, Mohamed Muazizi, eh, zástupci, ehm, kteří spolu s těmi předchozími zmíněnými obdrželi Sacharovou cenu za svobodu, svobodné myšlení. Chci se zeptat, zda tito lidé jsou také součástí tohoto partnerství. Budou jejich zájmy rovněž zohledněny touto reorientací politik vůči těmto zemím eh, a vůči kterým jsou tu určité balíčky na využi- maximální využití evropských zdrojů, aby se z, z, dosáhlo re, návratu a readmisí? A chci se zeptat, zda komise je, pokud je strážcem smluv, da, tak tato instituce by měla být strážcem hodnot Evropské unie. A chci vědět, jak se tento parlament zajistit, že tyto širší zájmy jsou stále ještě reprezentovány a jaká, jak bude zajištěna ta ucelenost a bezpečnostní strategie. Pan, paní Mogherini poznamenala, že um, hodnoty jsou taky našimi zájmy chci se skutečně požádat tuto instituci, aby v rozpočtových diskuzích přihlížela um, tato instituce jak k kvantitě, tak i adicionalitě, abychom zjednali jasno v tomto kvalitě, včetně zajištění toho, aby rozvojový konsenzus, pokud má být revidován, i nadále zajistil ODA v souladu s Lisabonskou smlouvou a dalšími cíly takže i to se bude muset sladit. Pokud tento konsenzus nelze dosáhnout, tak musí parlament zasáhnout a zajistit, aby nedošlo k reorientaci rozvojové pomoci. A konečně otázka smyslu celého tohoto rámce. E, Evropská občanská společnost odsuzuje, že naše, tedy aby naše politika nesloužila úzkým krátkodobým cílům na úkor morální autority a statutu Evropské unie v globálních otázkách. Děkuji. Merci, madame Tesorieri. Děkuji, paní Tesorieri. Mm, paní Valenciano, na dvě minuty, která je spolu s pravodajkou k tomuto, tohoto textu. Gracias a todos por su presencia. Mnohokrát děkuji. Děkuji všem, že jste přišli. Jak víte, kolega musel odeš, odejít a my jsme spolu zpravodajové na téma zprávy o, o vnější činnosti Evropské unie pro migrační krizi. Je to globální výzva, která vyžaduje globální řešení. Věříme, že evropská politika o vnější činnosti um, bude muset být jedním z nových pilířů, na kterých budeme stavět uh, toto nové paradigma, či konkrétně přesunu milionů lidí, kteří prchají před velmi různorodou situací a všichni si zasluhují naší pozornost. Náš sektor pro vnější činnost se nezaměřuje pouze na humanitární aspekty. Spolupracuje se sousedskými zeměmi v jiných aspektech, kdy pomáhá i při budování stability a růstu těchto zemích. Jeden z důvodů, proč lidé riskují své životy, mnoho z těchto důvodů, víte, nejsou příliš evidentní. Tito lidé, kteří žijí v těžkých podmínkách, mají pochopitelně právo na pohyb, eh, na stěhování. Nikdo se nás na to neptá. A proto vnější služba nabízí řešení pro takovéto situace. No, toto sehrává velmi důležitou roli ve spolupráci Takže je třeba efektivně bojovat proti takovým aspektům, jako jsou nelegální převaděči, ti, kteří zneužívají velmi náročné situace těchto lidí v krizi. Čili tento přístup musí být mnohostranný. Také je důležité se sejít a jednat o tom, abychom měli jasno v tom, že tento přístup eh, se musí odehrát na několika rovinách a vyžaduje řádnou implementaci. Jednat je Jednat znamená jednu věc, ale konkrétní kroky jsou něco jiného. Jsme ve velice komplikované situaci, máme k dispozici určité nástroje, které byly vytvořeny pro krizové situace. Krize bývají krátkodobé a naše nástroje mm, jsou vytvořeny pro konkrétní humanitární krize, jenže z těchto krizí se v mnoha zemích stávají trvalé situace, protože v mnoha zemích jsou takové konflikty, které jsou doslova zmrazeny v čase a nedochází k žádnému posunu. Mm, Proto, pokud mluvíme o humanitárních akcích, tak to je jedna věc, ale jak z toho udělat trvalejší řešení, čili tyto nástroje musíme situaci přizpůsobit. Víte, existují generace lidí, které žijí v uprchlických táborech. Tyto tábory byly vytvořeny pro určitou konkrétní situaci v konkrétní době, ale existují třeba 40, 50, 60 let už. Je to vlastně situace, která byla vytvořena pouze pro nouzové případy. Neplánovalo se, že tam se budou rodit děti a těm další děti, což je také problém asi v 70, 70% případů. Takže pomoc je jedna věc, plánování pomoci je něco jiného, protože my, jakožto Evropská unie, musíme mít kapacitu dát dohromady um, sousední země, tak abychom mohli spravovat tuto situaci. I to spodá do vnější činnosti Evropské unie. Je to nová diplomacie, která je v rané fáze a určitě to bude sehrávat velmi důležitou roli v, v krizových situacích. Jsou to krizové situace, ale jsou to situace dlouhodobé. Jsou tedy věci, které byly předloženy na poslední hm, Evropské radě. Řeší to aspekty bezpečnostní, ale také dává do souvislosti legální trasy a cesty s e, migrací. Myslím si, že je to strategie, e, kdy se vytváří legální cesty pro migraci, to je klíčové do budoucna a Eh, vyžaduje to určitý čas, energie a zdroje a je velmi pokrytecké eh, říkat, že chceme bojovat proti migraci, aniž bychom mluvili o tom, že eh, musíme vytvořit zákonné cesty poku, protože pokud nebudeme mít zákonné cesty, tak pochopitelně dojde na nezákonné cesty. Tyto nezákonné cesty jsou velmi nebezpečné, ale mm, nejenom pro tyto osoby, ale i pro ostatní. Uh, takže pro mě eh, legální, nelegální migrační cesty a společná azylová politika jsou prvky, na kterých musíme stavět. Jsou to ty prvky, mm, kterým ale věnujeme nejméně energie a času. Proto jsem ráda, že na to můžeme poukázat, ale musíme říci, že to nemůžeme řešit, aniž bychom šli do hloubky. To znamená prezentovat alternativy. Doufám, že k tomu dojde díky tomu, že omezíme počet zemí původu a míst konfliktu, ale tyto zákonné cesty jsou zásadní. Evropská rada také se vyjádřila mm, k migraci. O omezení migračních toků se jednalo a také boji proti nelegálnímu převaděčství. Já e, s tímto souhlasím s těmito prvkami, ale my nadále zdůrazňujeme ty prvky, které souvisí s bezpečností a kontrolou hranic a budování obraných systémů. Nicméně nezapomínejme, že my se bráníme lidem kdy, a většina z nich má právo na vstup. Takže my investujeme mm, hodně peněz do toho, abychom zabránili vstupu 100 tisícům občanů, kteří podle našich zákonů mají právo vstoupit na naše území. Mhm. Pokud toto není absurdní, tak už mi můžete říci co. Pokud jde o záruku e, kontroly hranic, víte, pokud se to dělá ve spojení se společnou migrační politikou a respektováním práva na azyl, a na zákonné migrační cesty, pak je to v pořádku. Ale pokud dojde na kontrolu hranic, ta brání vstupu osobám, kteří na, které na to mají právo. A pokud tak to činíme, tak to je špatně. My se v této zprávě snažíme prokázat, že vnější činnost Evropské unie vlastně zachází dál než to, o čem jsme původně uvažovali. A že tento politický nástroj, který představuje vnější činnost, se musí angažovat i v, otázkách mobility lidí do budoucna. Děkuji. A nyní dám slovo kolegům poslancům. Je nás pět. Takže prosím, abyste omezili své příspěvky, aby naši hosté měli příležitost, jako první paní Gomeš. Ano, já bych chtěla říci, že to, co říkáte vy, je úplně něco jiného, než to, co nám říká komise. Také to, co nám řekla předsedkyně podko, podvýboru pro lidská práva. Tyto politiky, které se navrhují, nejsou ve službách Evropy. A pravda je, že ve včerejších závěrech rady se uprchlíci vypařili. Není tam ani jedna zmínka o uprchlících. Naši Eh, ne, členské státy nekonají a také Evropská komise nekoná, a já musím říci, že velice doufám, že proti tomu všemu se postaví eh, Evropský parlament. A nyní kolega Líz. Já tady sedím, já jsem eh, Líze z sociálních demokratů z Německa. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno, že se musíme zaměřit také na lidi, kteří sem mohou přicházet přímě je tady pokus eh, také luteránské církve získat a udělovat humanitární víza, protože přichází mnoho lidí, kteří riskují své životy přejezdem před středozemní moře. A já bych vám nejdříve chtěl poděkovat za vaše informace, za vaše příspěvky. Mě znepokojí dva body. Za prvé to, že nevládní organizace a občanská společnost nepodporuje evropskou politiku a sleduje jiné cíle. Je, bylo také se říká, že e, lidé chtějí pouze přijímat peníze od Evropy, ale mě by zajímalo, jak se na to dívá komise a co by se v této oblasti mělo dělat. A potom 4.7, to je bod, kde jsme se všichni shodli na placení ODA. A toto nedělá nyní ani komise, ani členské státy. Pouze čtyři státy toto dělají. Spojené království to zakotvilo ve svých zákonech. A také máme eh, měli co dělá komise pro to, abychom splnili 4,7 v Evropské unie a potom také vedle rozpočtu mohou státy platit také s formou svého vlastního rozpočtu a Myslíte si, že toto je správná cesta, nebo bychom se měli snažit to zastavit? Děkuji vám, kolegové. A nyní další kolegyně. Děkuji. Nikdo nepochybuje o tom, že investiční plán eh, pro Afriku je významný, ale když se čtu sdělení komuse, tak si myslím, že tady se nezaměřujeme na navracení. Já také sdílím znepokojení Oxfamu, protože toto sdělení hovoří o kondicionalitě v rámci naší politiky. My eh, chceme potrestat země, které s námi nebudou spolupracovat a já se domnívám, že tato kondicionalita eh, není dobrá pro pomoc a my bychom měli spolupracovat s třetími zeměmi na stejné úrovni. Článek 108 Lisabonské smlouvy hovoří o tom, že cílem e, naší politiky v oblasti rozvojových zemích je snížení chodoby a tak také dalším principem Unie je humanitární pomoc a používání těchto fondů na jiné účely, například na kontrolu hranic, eh, podkopává smysl těchto politik a cílů. Evropa možná ztratí svoji měkkou moc a eh, řízení hranic také nevytváří příležitosti pro mladé Afričany. A tady se zdá, že my chceme dále externalizovat naše vnější hranice. A pokud se týče financování, eh, v roce 2016 byl schválen rozpočet, ale EU schválila ještě další nástroje a facility a stále tady stojí otázka toho, jak tyto iniciativy budou financovány. Trust Fund dostal dodatečných 500 milionů, ale Eh, aby se eh, financovaly tyto nástroje, tak nás, ostatní finanční nástroje budou zkráceny. To znamená, že z EDF také přijdou eh, finance. My potřebujeme v roce 2000 navýšení evropského rozpočtu, protože jinak nám rozpočet na tyto akce nevystačí. Musíme také zabezpečit, aby se naše rozvojová a humanitární pomoc sní, zaměřovala nadále na snížení chodoby a aby financování vnějších hranic nebylo na úkor těch nejchudších. A my se musíme vyhnat těmto snahám a my musíme také posílit demokratickou kontrolu ze strany tohoto parlamentu. Děkuji. Prosím vás, abyste se skutečně drželi jednominutové řečnické doby. Paní Radila Džabal. Děkuji vám kolegyně vlastně hovořila v duchu, ve kterém jsem hovořila. Já jsou tady dvě znepokojící body. Je pravda, že jsme se snažili také financovat uprchlickou politiku z rozpočtu EU ale tyto peníze nejsou nové, ty přicházejí z dosavadních finančních nástrojů. Takže musíme říct, že peníze jsou redistribuovány, nepřichází žádné nové peníze. A jakou politiku tím budeme financovat? A to znamená, že tyto peníze přijdou z humanitární oblasti, z rozvojové oblasti a také z jiných oblastí. A ještě druhá varovná věc, to jsou také vnější prostředky mimo eh, rozpočtový rámec, ale eh, já se domnívám, že právě eh, na těch tyto instrumenty by měl mít možnost také parlament kontrolovat. Děkuji vám. A nyní poslední řečník. Děkuji vám. Já to chci formulovat následujícím způsobem. Dokud pokud transgendrová žena sedí ve vězení v Turecku, aby byla odsunuta do Iránu a dokud to bude tak, že palestinec pásma Gazy je také ve vydávací vazbě, tak aby byl vydán do Izraele, tak si myslím, že tato politika není v pořádku. Já jsem zděšená tím, co se tady nyní děje a jak samozřejmě se postupuje vůči těm, kteří nemají syrské pasy a nemají tedy šanci být přijmuti. Já si také myslím, že nemůžeme eh, hovořit o legální a nelegální migraci. Migrant je migrant a ten, který se údajně dostal do Evropy legálně a jiný nelegálně, tak více-méně vychází ze stejných podmínek a žádá ze stejných důvodů o azyl. Já si myslím, že je absolutně šílené, jestliže se tady propojuje veřejná bezpečnost s rozvojovou pomocí. A my potřebujeme více poněz na rozvojovou pomoc. E, to se nedá popřít. A já bych se také chtěla více dozvědět o dohodě s Turekce. Kolik peněz se tady vydává na vydávání, na kontrolu hranic a kolik centů se vydává na integraci a na jaké integrační programy, protože já v Turecku žádné neznám. Děkuji kolegové. Já se mluvám, že nemohu dát znovu slovo eh, našim hostům, protože je potřeba teď již končit. Můžete se samozřejmě bilaterálně eh, setkat, koordinovat. Děkuji. Eh, děkuji za informace. A nyní dostane slovo Jean Artuy. Děkuji. Děkuji všem našim hostům, všem panelistům, všem, kteří tady eh, byli v tak, v tak k klíčovému tématu. Všichni bychom chtěli více peněz. A odpověď eh, přichází od paní Georgievy, místo předsedkyně komise, která představí návrh rozpočtu na rok 2017. Byla tu provokativní slova, která nám umožnila trochu snít. Um, slyšeli jsme příspěvky Eh, velice důležité, významné a teď od snu musíme přijít eh, k eh, realitě. Takže za 30 sekund za půl minuty se tady sejde Komise pro rozpočet a vyslechne paní Georgievu.